Kolegové, prosím, nefunguje? Funguje? Non si sente. per favore, pre... Kolegové, prosím, posaďte se, poněvadž, jak je naplánováno, budeme hlasovat. Prosím, kolegové, posaďte se. Cediamo alla votazione. Přistoupíme k hlasování. Zpráva mm, Eh, vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci zemí zálivu. Takže prosím, eh, zkuste, vložte hlasovací kartičku do eh, přístroje a usaďte se. Nemáme moc času a máme celou řadu dlouhého hlasování, které je dost komplikované. Tak prosím, urychleně se usaďte, poněvadž ještě po hlasování máme další dost plný program. A vidím, že téměř všichni kolegové již se posadili a můžeme začít s hlasováním. Takže nejprve je to zpráva eh, místo předsedy Bodise a můžeme začít odstavcem 1, návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 24. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Na 25. Pro? Proti? Zdržel se? odsouhlasen 26 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. A nyní návrh 28 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Dostáváme se k návrhu 36 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 37 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 38 pro, proti, zdržel se zamítnut 39 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 43 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 40 pro, proti, zdržel se odsouhlasen kompromis 5. Kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Přejdeme na kompromis 6 pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 48 pro proti, zdržel se odsouhlasen 50 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 51 pro, proti, zdržel se zamítnut kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 55 pro, proti, zdržel se zamítnut kompromis 10 pro, Proti? Zdržel se odsouhlasen návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsou... Zamítnut. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut 61. Pro? Proti? zdržel se odsouhlasen 62 pro, proti, zdržel se zamítnut 63 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 64 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 65 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 67 pro, Proti zamítnut 68 pro. Kontrári. Proti. Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen návrh 79, pardon, 69 pro, proti. Zdržel se odsouhlasen 71 pro, proti. Zdržel se odsouhlasen 72 pro, proti zdržel se, odsouhlasen. Návrh 6 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 11 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kom, ne, návrh 13 pro, proti, zdržel se, zamítnut. A dostá, teď návrh 12 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 14 pro, proti, zdržel se, ne, není mi to jasné, není mi to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky, abychom překontrolovali. Návrh 14. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím, elektronicky o návrhu 14. Tři nehlasovali, dobře, uzavřeme hlasování. Takže 30 eh, proti, 33 pro. Ano, paní Lunáček, já nemám sebou kartičku, ale hlasovala bych pro. Takže 34 pro ku 30. Odsouhlaseno. 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se odsouhlaseno. 18 pro. Proti. Zdrželo se odsouhlaseno. 19 pro. Proti zdržel se odsouhlaseno 20 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 4 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A nyní máme zde stanoviska výboru ITRE, takže začneme dvojkou. Kdo je pro? Proti? zdržel se odsouhlasen. 3 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. ITRE, ITRE 5, takže se zde navrhuje hlasovat en bloc od pětky po devítku. Je někdo proti tomuto řešení? Hlasovat en bloc? Nikdo? Takže od pět po devět. Kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlaseno. A pokud souhlasíte, tak stejně e, budeme hlasovat od, e, od 11 po 14. Jsou námitky proti hlasování en blok? Někdo, takže hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlaseno. A nyní se dostáváme k 16. Pro. Proti zdržel se odsouhlaseno. A nyní elektronicky hlasujeme o celém návrhu. Hlasujte, prosím. Takže 68 hlasů, z čeho 63 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme zpravodaji odsouhlasenou drtivou většinou. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení o procesu integrace Černé hory do Evropské unie. Spravodajem je pan Tanok. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Návrh, ústní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 2 pro, proti, zdržel se od, zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto 4 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 5 pro. Tady je žádost, abychom elektron, elektronicky zkontrolovali návrh 4. Hlasujte, prosím, elektronicky o návrhu 4. Takže eh, hm, uzavírám hlasování. Máme 68 hlasujících, 61 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. A takže 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 6 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno, dostáváme se k návrhu 12 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno 13 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno 14 pro, proti, zdržel se, není mi to jasné, takže hlasujeme elektronicky, kon, abychom překontrolovali návrh 14. Hlasujte. 68 kartiček, 69 kartiček, 66 to hlasovalo, takže končíme hlasování. 48 ne, 17 pro, takže prosím příště zvedejte hlas, eh, eh, hlavně zvedejte ruce 15 pro, proti, zdrželo se odsouhlaseno 16 pro, proti, zdrželo se odsouhlaseno kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 25 pro, proti, není to jasné. Hlasujeme elektronicky o 25. Hlasujte, prosím. Takže je tady 70 hlas, eh, kartiček méně hlasujících, takže asi někdo nehlasoval. 29 ne, 38 ano, takže odsouhlaseno. 26. Eh, kdo je pro? Proti. Zdržel se, odsouhlaseno 27 pro. Proti, zdržel se, odsouhlaseno 28 stažen, 29 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro? Proti, zdržel se, odsouhlaseno 30 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 35 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 36 pro, proti, Není mi to jasné, takže mm, budeme hlasovat elektronicky o návrhu 36. Hlasujte. E, takže 70 kartiček, ale 64 hlasovali, někteří roztržití tedy nehlasovali, uzavřeme hlasování, 29 ne, 38 ano, návrh je odsouhlasen, takže, 60, takže nyní hlasujeme o 37 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 38 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 40 ve dvou částech, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdržel se, zdá se, že zamítnuto. Druhá část, chcete překontrolovat? Ano, kontrolujeme první část návrhu 40, hlasujte. Hlasujte o první části návrhu 40. Vždycky některý kolega je tady roztržitý. Uzavřeme hlasování 28 eh, ku 38 odsouhlaseno. A druhá část článku, eh, respektive návrhu 40, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis 4. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno návrh 46 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. A nyní přejdeme k ústnímu návrhu 3, kde je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 47 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Návrh ústní 4 pro, proti, zdržel se, není to jasné. Hlasujeme elektronicky, abychom překontrolovali ústní návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Sedmdesát jedna kartiček, ale 63 pouze hlasovalo. Uzavírám hlasování. 31 ne, 30 ano. Návrh je zamítnut. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Kompromis 6 pro. Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. 59 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto 60 pro. 60 pro. Proti? zdržel se odsouhlaseno kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 66 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 67 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 68 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 69 ve dvou částech. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, druhá část, kdo je pro, proti, není mi to jasné, takže hlasujeme o druhé části návrhu 69, hlasujte elektronicky, prosím. dva kartiček, ale jenom 69 hlasujících. Uzavírám hlasování. 33 ne, 36 ano, návrh je odsouhlasen. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 73, kdo je pro? A? Proti? Já mám pocit, že ano, ale nejsem si jistý, takže hlasujeme elektronicky o návrhu 73 s ústním pozměňovacím návrhem. 70 kartiček vloženo. Takže hlasujeme o návrhu 73. 73. Hlasujeme o návrhu 73 s ústním pozměvacím návrhem. Konec hlasování. 32 ku 34 prošel. 74. 74, kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen 75, kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen 76, pro? Proti. Mm, ano, prověříme návrh 76, hlasujte. Hlasujeme o návrhu 76. Hlasujte, prosím. Všichni čtyři kolegové nehlasují. Konec hlasování. Ne dva. Jeden. Uzavírám. 30 ne, 36 ano, návrh je odsouhlasen. A e, bod, e, úvodní ustanovení A, návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnout. Ústní pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Elektronicky hlasujeme o celém návrhu, hlasujte, prosím. Takže tady bych rád při závěrečném hlasování, by všichni hlasovali. Vždycky dva kolegové zapomenou hlasovat. Uzavírám hlasování. 62 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme zpravodaji, drtivou většinou zpráva odsouhlasena. A nyní se dostáváme k tomu kritičtějšímu a komplikovanějšímu hlasování. Tak musíme Eh, dávat pozor a prosím, zvedete řádně ruce. Spravodajka Oman Reuten chce slovo, tak prosím, můžete. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, letos je... Je důležité, abychom Eh, se vyjádřili vyváženým způsobem, protože v Turecku se eh, chystají volby a tudíž ještě jednou bych ráda zdůraznila, že nejenom eh, podle názoru zpravodajky, ale EPP, my musíme udělat všechno, aby ta zpráva byla vyvážená. A to je důvod, proč jsme eh, získali povolení stáhnout návrh 252.5.0. A to je důvod, proč bych chtěla požádat kolegy, aby ještě jednou se podívali na návrhy 6, 7, 12 a 13 a 313 o možnostech integrace a 313 také se i týká členství a možnosti integrovat se. Ještě jednou bych chtěla upozornit všechny zde přítomné na to, že i e, máme zde e, tedy ty e, e ustanovení ABC a Eh, podívejte se na ně a já doufám, že potom všem eh, zde bude vůle stáhnout návrh 250 a totež u 6, 7, 12 a 13 také. A pokud ne, tak alespoň, pokud je nestáhnete tyto výše zmíněné návrhy, tak aspoň hlasujte proti nim. Děkuji. No výborně. Takže děkujeme. Děkujeme. Ano, pan Howitt, prosím. No ano, tady není naplánována žádná rozprava, takže spíš procedurální věc. Já bych chtěl mm, eh, do zápisu potvrdit, že EPP stahuje své návrhy 250, svůj návrh 250, ano. A eh, tak, jak bylo dohodnuto v kompromisu, my stáhneme eh, tedy návrhy tedy socialistů, demokratů a a, a, takže případně zeleně budou hlasovat proti, takže tak jsme se dohodli se pravodajkou a já, my jsme se tak dohodli, když jsme se dohadovali na eh, kompromisech. Děkuji, pane Hovit. Pan Brok se slovo, prosím. Nejprve ale třeba zvednout ruku. Pane předsedo, já bych rád poděkoval paní Omen Reuten za to, že učinila tento návrh. A vidím, že pan Howard se pohnul určitým směrem z místa. To je samozřejmě skvělé, ale nemám takový pocit, že to zlepší celý návrh paní Omen Reutenové. A tím se dostáváme na důležité a složité situace, která by mohla vést na plenárním zasedání ke konfrontaci. A já nevím, jestli to otevření těch možností vyjednávání je ta nejlepší možnost. Takže to znamená, že když budeme myslet na to, že by eh, Turecko mohlo být jednou členem, eh, nám nedává žádné možnosti otevírat tohle téma a myslím, že by to vedlo ke složité diskuzi, kterou nevím, jestli si můžeme dovolit. Eh, Ještě někdo chce se k tomu vyjádřit? Ano, eh, takže, eh, takže šest je stažen, ostatní zůstanou. Spravodajka, ale ta si pořád bude trvat na svém rozhodnutí, to znamená z nicméně stáhnout 250 a takže pokud ne všechny ty eh, návrhy, které ona navrhla, nebudou staženy. Paní Omen Reuten. If the spirit... Pane předsedo, pokud se nevrátí ten duch té původní dohody, které dosáhly politické skupiny, nemůžeme stáhnout pozměňovací návrh eh, 250. Look, je potřeba, aby se poslanci a politické skupiny respektovali. Já si vážím tohoto parlamentu a jeho pravidel. A pokud kolegové vyjednali něco v dobré víře, uh, Myslím si, že je potřeba, abychom si uvědomili, co jsou citlivé otázky. A pokud kolegové v této oblasti něco vyjednali, já podobně jako pan Brok, kterého respektuji a který má jiný názor na integrační kapacitu, ale je jasné, že nesmíme ehm, porušovat dohody dosažené v rámci kompromisu. Dohoda mezi politickými skupinami včera se týkala 256 a 257, nikoli dalších, které paní Ulmen Reuten předložila na poslední chvíli. Samozřejmě může kdykoliv změnit svůj názor. Ale prosím vás, eh, nepokřivujte to, če, co jsme dohodli, protože pokud jde o mě, pokud se snažíme dosáhnout koncenzu v dobré víře, pokud se snažíme eh, dosáhnout silné eh, většiny v parlamentu, abychom vyslali jasné signály Turecku. Takovéto poslední změny, změny poslední chvíli nejsou správné. Pan Brok. Pane předsedo, eh, možnosti vyjednávání a kapacita vyjednávání, to je samozřejmě to, na čem stojí parlament. A pokud eh, socialisté chtějí něco jiného, tak to je samozřejmě důvod pro veřejnou diskuzi, do které se chci pustit. A to je důvod, proč nestáhnout 250. Je to samozřejmě politování hodné, že eh, na poslední chvíli není možné dojít ke shodě, ale zkrátka budeme hlasovat a uvidíme, co se stane na plenárce. My jsme se rozhodli na integrační kapacitě a socialisté se odchylují od dosavadní dohody parlamentu. Vuole intervenire ancora? Ano, ještě jednou, chcete slovo? Pani. Ano, pane předsedo. Já vždy dodržuji své sliby. Včera už jsem řekla kolegům, že pozměňovací návrh 12 a 13, že tyto pozměňovací návrhy jsou pro nás nesmírně důležité. To za prvé. A za druhé. Včera večer jsem nemohla stáhnout pozměňovací návrh 250, protože ten, kdo navrhl tento pozměňovací návrh, nesouhlasil. Dnes ráno jsem se dohodla s paní Flaster, aby um, tento návrh byl stažen, aby pro 12 a 13 uh, eh, se hlasovalo. A nicméně EPP bude hlasovat proti 250. Jestli je zde někdo, kdo tvrdí, že nedodržuje slovo, není to pravda. Já jsem chtěla, aby ta dohoda byla dodržena, aby byla hluboká. Ano, takže ještě dva kolegové, pan Body a pan Howitt potom. Děkuji. Ano, paní Vlasto, která je předkladatelkou návrhu 250 a která dnes dopoledne zde není, tak ta mi vzkázala, že po dialogu s paní Omen Reuten skutečně, že stahuje svůj návrh 250 po té, co hovořila se spravodajkou. Děkuji, pane Howitte, prosím. Chceme se snažit o dobré vztahy. Já děkuji paní Umen Rujten za to, co udělala, za to, co řekla. Není dnes ráno ale nabízí něco jiného než včera. Není to věc, kterou bychom mohli přejmout, protože se držíme původní dohody. Pokud nebude stažena 250, potom budeme hlasovat pro šestku a sedmičku. Um, ale jak řekl pan Brok, um, uvidíme, jaký bude výsledek zdejšího hlasování a poté uvidíme, jaký bude výsledek hlasování na plenárce. A to, co paní umen Reuten uh, řekla, um, znamenalo, že už nemám obavy. Výborně, takže s tímto upřesněním budeme hlasovat o všem, protože 250 také není snažené a tady další taky ne. Takže budeme hlasovat o všech zmíněných návrzích. A začneme návrhem 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout 22 pro. Proti? Zdržel se zamítnout 24 pro. Proti? Zdržel se odsouhlasen 25 pro proti, zdržel se zamítnout 26 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 27 pro, proti, zdržel se zamítnout 28 pro, proti, zdržel se zamítnout 29 pro, proti, zdržel se zamítnout 30 pro, proti, zdržel se za odsouhlasen 31 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní návrh 36 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 37 pro, proti, zdržel se zamítnout 39 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 40 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 49 pro, proti, zdržel se zamítnut 50 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 51 pro, proti, zdržel se Zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se a souhlasen. Pades, eh, pad, eh, nyní pa, ne. 54 ne. Hm. 57. 57. A to dílčí hlasování. Hlasujeme o první části 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Řekl bych zamítnuta, ale nejsem si jist. Hlasujeme o první části návrhu 57. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Mm-hmm, 33 ku 36. Odsouhlaseno. Druhá část o 57 pro. Proti. A to bez stejné jako předtím ale zkontrolujeme dobře, takže hlasujeme elektronicky o druhé části návrhu 57. Hm, vždycky někdo nehlasuje. Konec hlasování. 32 ne, 35 ano, návrh odsouhlasen. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen 66 pro proti, zdržel se zamítnut 67 pro, proti, zdržel se zamítnut 68 pro, proti, zdržel se zamítnut 69 pro, 68. Dobře, hlasujeme elektronického návrhu 68. Konec hlasování o návrhu 68. Konec. 34 k 35. Takže o jeden hlas zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen návrh 71. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto, ale nejsem si jist. Eh, hlasujeme elektronicky o návrhu 71. Hlasujte o návrhu 71, konec hlasování. 49 k 21, takže já jsem asi špatně viděl vaše ruce. Zamítnut. A nyní 74. Kdo je pro? 74 pro. Proti. Zdržel se, řekl bych, odsouhlasen. Kompromis 6. Chcete zkontrolovat elektronicky hlasování o návrhu 74? Hlasujte tedy. Konec hlasování. 30 ku 40. Návrh odsouhlasen. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Návrh 76. Pro? Proti? Zdržel se od, zamítnout 77 pro. Proti? Vypadá, že je odsouhlasen, ale budeme hlasovat elektronicky. O návrhu 77 hlasujte. Konec hlasování. 33, 36, odsouhlasen. 78 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se se. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Není to jasné. Hlasujeme o návrhu 85 elektronicky. Tady je taková chyba v, tom, eh, v té proceduře. My bychom neměli hlasovat o návrhu 85, poněvadž my jsme již přijali eh, návrh 78, takže 87 hm, byl stažen, 86 stažen, takže hlasujeme 87. Hm, tady chce jedna poslankyně hm, slovo paní Flotr, prosím, paní Flotr. Ano, Mm, takže podle hlasovacího seznamu se e, říká, že e, e, pokud 78 tedy je zamítnu 85, hlasujeme 85, že jsou kompatibilní, takže já navrhuji, abychom hlasovali o návrhu 85. Pokud 78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 Právě jsem obdržela nové informace. Podle mého názoru to nebylo kompatibilní. Ale eh, doslechla jsem se, že v Turecku se říká, že by mohlo dojít k vyšetřování vraždy Haranting a já bych navrhla, abychom o tom hlasovali právě kvůli těmto diskusím a chtěla bych požádat svoji politickou skupinu, aby to podpořila. Dobře, takže s těmito informacemi je méně problematické teď definovat, co je kompatibilní, co ne, protože můžeme hlasovat a budeme hlasovat o 85. Kdo je pro? Děkuji. Paní Oman Reuten, kdo je proti? Zdá se, že byl odsouhlasen. 86 je stažen a nyní se dostávám k 87. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen 88 pro. Proti. Zdržel se zamítnut 89 pro. Proti. Zdržel se zamítnut kompromis 10 pro. Ano, tak prosím, pan Howitt. Just on, on compromise 10. Pokud je o kompromis 10, sekretariát to má před sebou, nicméně je tam eh, chyba. Ehm, měl by tam být in this area v lince 3. Takže eh, lituje, by to znělo, že lituje, že v roce 2010 neproběhlo žádné úsilí v této oblasti in this area. Výborně, to je tedy takové upřesnění. Já myslím, že nejsou žádné námitky. Přijmou toto upřesnění. Budeme hlasovat o kompromisu 10 s tímto uh, upřesněním. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen návrh 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. O, zamítnut. Návrh 94 je stažen. 95. Kdo je pro? 95 ano, poněvadž 94 nebyl přijat. Ten nebyl přijat. Musíme o tom hlasovat. Dobře, hlasujeme o 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 97. Pro? proti. Není to jasné, jak je to s návrhem 97. Hlasujte, prosím. 97. Konec hlasování 41 proti. Takže zamítnuto 98 pro, proti, zdržel se zamítnut, 99 pro, proti, zdržel se zamítnut, 100 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen 107, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Návrh 114. Kdo je pro? Aha, prosím, chvíli strpení. Yeah. Hlasujeme o 114, protože jsme odsouhlasili návrh 50 a dostáváme se ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Takže 122 teď. 122. Kdo je pro? Ne? Nebudeme Spravodajka chce něco říct. Eh, ano, pane předsedo. Na původním hlasovacím seznamu byla chyba. A já bych chtěla opět zdůraznit, že hlasujeme proti 119. OK. Ale ta odpadá. Dobře. Hlasujeme teď o 122. Tak to bylo, ano. Takže eh, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 14? A Takže na žádost budeme hlasovat elektronicky ještě jednou o návrhu 122. Hlasujte. Chiusa la votazione. Konec hlasování. 33 ku 34 odsouhlasen. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 130 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Votazione elektronicky Elektronicky budeme hlasovat o návrhu 130. 130 elektronicky. Konec hlasování. Eh, konec hlasování o návrhu 130. Třicet sedm ku třiceti dvou zamítnut. A nyní se dostáváme ke kompromisu. Ne, k návrhu 131. Eh, Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Není to jasné. Hlasujeme o 131 elektronicky. O návrhu 131. Je zde šest kolegů, kteří nehlasují. Hlasujeme o návrhu 131. No dobře, nechtějí, nechtějí. Tak, konec hlasování. 48 ne, 18 ano, návrh je zamítnut. Kompromis 15. je pro. Proti. Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 137 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 138 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 16 pro proti, zdržel se odsouhlaseno. 145. Kdo je pro? 145 proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 146. Pro proti, zdržel se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 148 odpadá, tak 150 nyní bude pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 152. Kdo je pro? Proti? Není mi to jasné, takže vy asi nezvedáte ruce, jste unavení. Tak hlasujeme o návrhu 152. Hlasujte elektronicky o 152. Konec hlasování o návrhu 152, 32 ku 36. Takže <clears throat> návrh je odsouhlasen. 153. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlaseno. Stažen 154, 155 nyní. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. <clears throat> Není to jasné. Spíše ano než ne, ale hlasujeme o 155 elektronicky. Konec hlasování. Ano, 31 ku 37 odsouhlaseno. O 157 nehlasujeme, hlasujeme o 158. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto 159, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto 160 pro, proti, zdržel se zamítnuto 161 pro, proti, zdržel se, <clears throat> no řekl bych zamítnuto, ale nejsem si jist. Budeme hlasovat o návrhu 161 elektronicky kon- zkontrolujeme elektronicky návrh 161. Konec hlasování. 40 mhm, ku 29 zamítnuto. 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 164 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdržel se, řekl bych zamítnuto. 170 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 171 pro, proti, 170, no dobře, hlasujeme o 170 elektronicky. Sto sedmdesát, hlasujte. Konec hlasování 32 ku 37. Návrh je odsouhlasen. 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 172 pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 173 pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 174 pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Stažen návrh 175 174 hlasujeme elektronicky. Zkontrolujeme hlasování o 174. Já e, tady tedy telepaticky čtu myšlenky panu Hovitovi a vím, že chce to prověřit, ještě než to řekne, tak to vím. A A ještě jeden socialista navíc hlasuje. No, tak se e, rozhodněte, který z vás nebude hlasovat. Konec hlasování. Takže 39 ne, 25 ano, 4 se zdrželi, návrh je zamítnut, 70, 175 stažen, hlasujeme 176 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis je 19, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 181 pro, proti, zdržel se zamítnut,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 dobbiamo votare 189 190. Hmm. Chiusa la votazione. Konec hlasování. 26 ku 38, takže odsouhlaseno. A bylo mi řečeno, že nyní bychom měli hlasovat eh, o eh, tedy 199. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? a 190 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 194. Ne, ne, to jsme, a, to už jsme hlasovali, to je, tak to ne. 197, teď 197, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není mi to jasné, takže hlasujeme o 197, hlasujte elektronicky. Hlasujeme o 197. E, e, o 197. Konec hlasování o 197. 14 mm. ne, 51 ano, odsouhlaseno, 198 pro, proti, pardon, pro, pro, 198 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 199, kdo je pro? Dobře, tak elektronicky hlasujeme o návrhu 199. Pardon, 198, 198. Konec hlasování. Konec hlasování o návrhu 198. Ano, takže 29 k 38 návrh je odsouhlasen. A nyní tedy 199. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno návrh. 214 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Stažen návrh 215, 207 také stažen, takže hlasujeme o návrhu 200 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o 205 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A Řekl jsem již, že 207 je stažen a dostáváme se k 203. Pro, proti, zdržel se zamítnut. 211 pro, 203 elektronicky, 203. Hlasujeme o 203 elektronicky. Chiusa la votazione. Bez hlasování. 52 no, 14 sì. 52 ne, 14 pro, zamítnut 211. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut 216 pro, proti, zdržel se zamítnut 218 pro, proti, zdržel se zamítnout 200 Ah, 218 respinto, quindi... To jsme zamítli, 218 byl zamítnut, takže hlasujeme o 217. To je pro, proti, zdržel se zamítnut, 220 pro, proti, zdržel se zamítnut, 219 pro, proti, zdržel se zamítnut 221 pro, proti, zdržel se zamítnut 222 pro, proti, zdržel se zamítnut 200, 222 elektronicky. Hlasujeme 222 elektronicky. Konec hlasování elektronického. A, no, takže 45 ku 21 zamítnuto. 223. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 224 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 226 pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. 230 pro? Proti? Zdržel se ano, řekl bych zamítnuto a elektronicky. Prověříme elektronicky návrh 230. Hlasujte. Konec hlasování. 31 ku 30 zamítnuto. 231 pro, proti, zdržel se zamítnut. 232 pro, proti, zdržel se zamítnut, 233 pro, proti, zdržel se zamítnut, 234 pro, 234 pro, proti, zdržel se zamítnut, 235 pro, proti, zdržel se zamítnut, 236 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, odpadá 237, 238 pro, proti, zdržel se zamítnout 239 pro, proti, zdržel se zamítnout 240 pro, proti, zdržel se zamítnuto 241 pro,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 proti, zdržel se, je zamítnut. A on je nicméně stažen? I přesto. Vuole intervenire? Chcete slovo? Paní Omen Reuten, chcete slovo? Voorzitter, 250. Eh, Pane předsedo, 250. Tam jsem řekla, že 250 stáhneme. A to, pokud socialisté se ještě jednou zamyslí nad tím, aby 12 a 13 o integrační kapacitě také stáhli. Já jsem teď tento návrh skutečně stáhla a proto bych chtěla ještě jednou pohádat o to, aby se socialisté opět zamysleli nad 12 a 13. Pan Hovit? A paní, k tomu, co řekla paní Umen Reuten, já bych chtěl požádat o to, aby v zápisu bylo, jestli tento návrh byl stažen nebo nikoli. Já potřeba, abyste to řekl vy, pane předsedo. Paní Umen Reuten, řekněme to jasně, je to nová dohoda. Včera večer jsme se dohodli jsme se nedohodli, abych to stáhla, protože jsem ještě neměla povolení. Nicméně, jako dobré gesto jsem to stáhla po té, co, jsme, co jsem hovořila paní, s paní Flastor. Ale chci, abyste dodrželi také to, na čem jsme se předtím dohodli. To znamená, že vás znovu žádám, abyste stáhli nebo hlasovali proti 12, 13, a 313. Jsme pochopili váš názor, ale já bych chtěl vědět tady, a možná nás všechny to zajímá, zdali zpravodajka hodlá nicméně stáhnout 250 a nebo hodlá ho stáhnout pouze pokud, pokud socialisté se rozhodnou, že stáhnou 12 a 13. Já eh, chci toto v tom mít jasno. Vy i tak stahujete 250 a žádáte, aby byly staženy 12 a 13, ale není to podmíněno? E, není to podmínka pro stažení 220, to, že i socialisté? Já to chci, abyste mi to vysvětlili. It's unconditional. Ne, je to bezpodmínečné. Ale já doufám, že i ta druhá část dohody bude dodržena. 251. Dobře, takže e, přeskočím 250 a hlasujeme 251 pro proti, zdržel se zamítnuto. 252 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 253 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 254 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 255 pro, proti, zdržel se zamítnuto 256 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno stažen 257 a takže 258 pro, proti, zdržel se zamítnuto 259 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnut 260 nehlasujeme o něm, takže 261 pro, proti, zdržel se zamítnuto 262 pro, proti, zdržel se zamítnut 263 ve dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdržel se odsouhlasen druhá část, pro, proti, zdržel se odsouhlasena Výborně. Druhá část návrhu 263, eh, protože kontrolujeme ji elektronicky. Konec hlasování. 36 ne, 32 pro, takže ne. No, odsouhlaseno. 264 proti, proti, zdržel se, zamítnuto. A kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlaseno 276. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto tady 266. 268 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 269 pro. Proti? zdržel se zamítnuto. 271 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 272 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 273 ne, 274, 276, 276 pro, proti, zdržel se, zdá se odsouhlaseno, ale Nejsem si jist, takže budeme hlasovat elektronicky o 276. Hlasujte. Konec hlasování. 37 ne, 31 ano, takže návrh zamítnout 277. Pro. Proti. Zdržel se, řekl bych, jako předtím takže zamítnuto 278 pro, proti, zdržel se zamítnuto 279 pro, proti, zdržel se zamítnuto 280 pro, proti, zdržel se zamítnuto 282 pro, proti, zdržel se zamítnuto 281 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 284 pro, proti, zdržel se zamítnuto 285 pro, proti, zdržel se zamítnuto 290, kdo je pro, proti, zdržel se a souhlasen 291 pro, proti, zdržel se zamítnut podle mě, ale nejsem si jisté, takže budeme hlasovat elektronicky o návrhu 291. Pět kolegů nehlasuje, takže končíme hlasování. 41 k 21, takže zamítnuto. 292 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 293 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 294, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 295 pro, proti, zdržel se zamítnuto 296 pro, proti, zdržel se zamítnuto 297 pro, proti, zdržel se zamítnuto 298 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, eh, takže 300 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 301. 301 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 302 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 303 hlasujeme, ano, pro, pro 303, proti, zdržel se zamítnuto. 304 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 305 pro. Hlasujeme o 304 elektronicky. Hlasujte elektronicky o návrhu 304. Konec hlasování 51 k 17 návrh je zamítnut. 305. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 306 pro proti, zdržel se zamítnuto 307 pro, proti, zdržel se zamítnuto 308 pro, proti, zdržel se zamítnuto 309, kdo je pro, pro 308, 308 elektronicky, 308 elektronicky. Hlasujeme elektronického návrhu 308. Ještě nám tady chybí 9 hlasů. 5 hlasů. Hmm, asi ještě jste si nedali kávu tady. Takže někteří kolegové usnuli. Konec hlasování, takže 50 k 16 návrh je zamítnut. 309, e, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 310 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 311, 312 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 313 pro, proti, není mi to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o návrhu 313. to byl jeden z těch kontroverzních návrhů, kterých se týkala ta dohoda, navrhovaná dohoda. A dva kolegové pořád nehlasovali, takže končím hlasování. 37 ne, 25 ano, návrh je zamítnut. 314, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto, 315 pro proti, zdržel se odsouhlaseno, 6 pro, pardon, 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 6 pro, ne, ten je stažen, výborně, takže nebudeme hlasovat o návrhu 6, ale o návrhu 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnut, 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto u 11 pro, proti, zdržel se zamítnut 12 pro, proti, zdržel se zamítnut a nyní se dostáváme k návrhu 13 pro, proti, zamítnut, zam, zamítnut, návrh 14, ano, o něm hlasujeme, hlasujeme pro, kdo je pro, proti. Není to jasné, takže budeme elektronicky hlasovat o návrhu 14. Šest kolegů nehlasuje. Konec hlasování. 47 ku 19 návrh je zamítnut. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 16, 16 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 18 pro, proti, zdržel se zamítnut, 19 pro, proti, zdržel se zamítnut a staženy jsou návrhy 20 a 21, takže návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnut, 2 pro, proti, zdržel se, zdá se odsouhlasen, ano, takže odpadá 3 a dostáváme se k návrhu 4, kde je pro, proti, zdržel se odsouhlasen a tímto můžeme přejít k závěrečnému elektronickému hlasování. Hlasujte. Man möchte es noch mal, man möchte es. Ještě bychom to jednou rádi slyšeli. Ale je potřeba říci, že jsme se dostali opět k těm kritickým bodům a dostali jsme se k tomu, co jsme s kolegy předkládali v kompromisech. Já jsem opravdu vděčná za to, že se to podařilo a, douf- a doufám, že se socialistická skupina poučila z toho, že bychom se měli držet kompromisu. Vždy pro mě bylo potěšením pracovat s Hanesem Svobodou v tomto smyslu. Děkuji, paní Omar Ruiten a e, blahopřeji vám, poněvadž tím uzavíráme celé hlasování a pouze pět hlasů bylo proti, tři se zdrželi a 51 bylo pro, takže blahopřeji. Dobře. Obiol chce slovo? Díkám. Prosím, pane předsedo, již před mnoha lety jsem se dozvěděl, že je třeba respektovat kompromisy a závazky. A před mnoha lety eh, mm, eh, jsem také se dozvěděl, že je třeba říkat pravdu o kompromisech. A kompromis eh, nebo ta dohoda byla, že mm, to, co se musí plnit, a já bych rád, aby se to tak dělalo, a já tedy neakceptuji, aby mi paní Omen Reuten dávala lekce o tom, že je třeba respektovat nebo ne závazky. Eh, Výborně, takže já předám funkci předsedy eh, kolegovi, aby pokračoval a prosím. vote pareil. Euh, Budeme pokračovat se schůzí. Point sur euh, la résolution. A to o návrhu usnesení o zprávě o bývalé Jugoslávské republice Makedonie situace byla docela zneklidňující nedávno, poněvadž eh, většina opozičních stran se rozhodla, že bude bojkotovat činnost v parlamentu. A hned dám slovo panu Spravodajovi, panu Stálerovi, aby nám řekl, jaké eh, jeho usnesení obsahuje nejvýznamnější body. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Děkuji vám, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi prosím, abych po tomto velice napínavém hlasování pohovořil, pardon, o hlasování o Turecku a Chorvatsku, předložil a představil vám návrh usnesení o dalším kandidátském státu a sice bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie je dnes v dobrých rukou protože, a v dobré společnosti, protože dnes budeme hovořit i o Islandu. A pokud je politika určitým symbolem, tak eh, já doufám, že tato dobrá společnost, ve které se Makedonie dnes nachází, přispěje k tomu, že dnešní kandidáti, o kterých dnes budeme hovořit, budou moci vstoupit současně do Evropské unie. Toto usnesení projednáváme v den, kdy je dnes v parlamentu vytvořena skupina přátelství s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonií a dnes uplynul právě rok od našeho posledního usnesení zde v parlamentu. Rád bych v několika bodech vám představil ty hlavní body letošního usnesení a ty největší zvláštnosti tohoto usnesení tak na prvním místě je potřeba říci, že návrh usnesení navrhuje, aby bývalá Jugoslávská republika Makedonie i hned začala se svými předstupními vyjednáváními. Je důležité zdůraznit tuto skutečnost. To je hlavní poselství tohoto usnesení. Makedonie splní podmínky a kritéria pro zahájení vyjednávání. To potvrdila zpráva komise před několika měsíci a tento návrh usnesení navrhuje, aby vyjednávání byla zahájena. Je nám velice líto toho, že rada vyjednávání ještě nezahájila a navrhujeme radě, aby tak učinila. Jak již řekl pan předsedající, vyjadřuje usnesení také určité obavy z posledních událostí v Makedonii. Jde o tři oblasti. Jde za prvé o politický dialog ve státě, anebo respektive jde o nedostatek tohoto dialogu. V poslední době to dokonce vezlo k, vedlo k bojkotu parlamentních činností ze strany většinových opozičních stran. Druhou problémovou oblastí je justice, respektive nezávislost, lépe řečeno závislost justice. No a třetí problematickou oblastí jsou média. Svoboda médií, anebo vlastně jejich nesvoboda. To je ten problém. Nesvoboda těch především kritických médií. Eh, usnesení ale také chválí práci zvláštního pověřence Evropské unie v Skopje svou dlouhodobou činností ukázal, že dokáže odvádět velice dobrou práci. Je to pan vyslanec Fore. Pan Fore celým svým srdcem a i o víkendu pracoval na tom, aby Makedonie pokročila velice rychle ku předu. V poslední době se mu stalo stejně jako ostatním zástupcům Evropské unie, že byl osobně napaden. A zde je důležité říci, že Takovéto jednání opravdu není vhodné. Jak již jsem řekl, máme určité problémy v oblasti médií, které v poslední době eskalují a ukazují se na eh, televizní stanici A1. Podle objektivních dokladů je to nejvlivnější médium. Ale i v této oblasti došlo i k pozitivnímu vývoji, a to tento týden konta byla odblokována, konta eh, tohoto programu a možná, že je to také znamení toho, že, je si, že si je stát vědom důležitosti kritických médií. Na konci minulého roku také ministerstvo vnitra na svých webových stránkách vyzývalo občany k tomu, aby ohlašovali neobjektivní zpravodajství. Člověk si to ani neumí představit, ale ano, je to pravda a já doufám, že vláda ve Skopě e, zohlední, že ministerstvo vnitra e, se nechová řádně a že nemá e, právo rozhodovat o objektivitě zpravodajství. u všech poznámek a návrhů, které se týkají kritických bodů vývoje bývalé Jugoslávské republiky eh, Makedonie, bych rád poukázal na to, že jsou zde i pozitivní znaky a pozitivní vývoj. Eh, O Makedonii jsme hovořili jako o eh, velmi kritickém bodě, ale já jsem počítal, kolik je zde bodů chvály a to je, eh, jejich celkem jedenáct a to je dvojmístné číslo a velice dobře nám ukazuje, kde všude bývalá Jugoslávská republika Makedonie dosáhla pokroku. Eh, je potřeba poukázat ale rovněž na oblasti, ve kterých je pokrok ještě nutný. Evropská unie v usnesení poukazuje na to, že věci by měly být na lepší úrovni. Vítáme také nějakou příručku pro vlády a instituce, aby se mohly soustředit na kritické oblasti i v budoucnu. Velice důležitou oblastí je boj proti korupci a my vítáme i v této oblasti pokrok, ke kterému došlo. Rádi bychom ale poukázali na to, že je potřeba zaručit efektivitu a nestranost při provádění protikorupčních zákonů. Je velice špatné, když je buzen dojem, že některá místa jsou prověřována intenzivněji než jiná. Dnes letos slavíme desáté výročí rámcové dohody z Ohridu. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie dosáhla velikého pokroku v rozvoji vztahů uvnitř státu. A rámcová dohoda z Ohridu zůstává základem pro rozvoj těchto vztahů i v budoucnu. Je velice důležité, abychom se mezi Bruselem a Skopje dohodli na tom, jak společně oslavit toto výročí a jak přitom zdůraznit, že se zlepšily vnitřní vztahy v zemi. No, a na závěr je také důležité poukázat na regionální problematiku. Usnesení vyslovuje určitou chválu v oblasti stabilizace v regionu. Hovoří také o eh, vojenských a nevojenských misích a spolupráci s NATEM. Ale usnesení také poukazuje na to, že společná stanoviska v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky by měla být dodržována. Ustanovení usnesení také poukazuje na vývoj v Zimbabwe, kde vláda ustoupila o krok zpět. Rád bych vyslovil apel na všechny, kteří jsou přítomni. Ve státech západního Balkánu často dochází k tomu, že vztahy mezi politickými eh, aktéry jsou velice napjaté. Je tam nedostatek dialogu. Velice často se objevuje otevřené nepřátelství mezi politickými osobnostmi v některých státech a můj apel se vydává tím směrem, že bychom jako evropští poslanci měli zkusit Um, jednat eh, nestranicky, neměli bychom podpořit jednotlivé eh, politické akty, aktéry. My v těch zemích nebudeme kandidovat ani v Bosně a Hercegovině, ani v Makedonii. A je důležité zdůraznit, že situace nikdy není černobílá. Měli bychom bez ohledu na stranickou příslušnost jednat nestraně této zemi jde o celý komplexní a složitý problém a velice složitou společnost. A proto navrhuji, abychom zastupovali jednotný eh, postoj, abychom všichni přispěli k tomu, aby se v zemi začaly věci ubírat správným směrem. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a na další spolupráci. Doufám, že pozměňovacích návrhů nebude mnoho, ale samozřejmě je budeme brát vážně. Věci v regionu se eh, vyvíjejí a samozřejmě je potřeba některé eh, odstavce usnesení zmodernizovat a změnit. Takže vaše pozměňovací návrhy rád zapracuji. Merci. Děkuji. A vzhledem k počtu řečníků a čas, který máme, třeba omezit dobu, navrhuji, aby fiktivní stínoví měli tři minuty a e, ostatní minutu a půl. Paní Nikolaj, e, stínová zpravodajka za ALD, tři minuty. Euh, Děkuji, pane předsedo. Zpráva pana Thalera je vyvážená, je objektivní, což lze uvítat. A jak již bylo řečeno, celá řada bodů v této zprávě byla tady eh, již popsána, já chci připomenout tyto věci. Myslím si, že ten návrh zahájit vyjednávání, to je něco, co by měla rada přijmout, protože Makedonie udělala velký pokrok, i když pořád tam ještě přetrvávají problémy. Já myslím, že toto eh, Eh, eh, výročí eh, dohody musíme mm, samozřejmě uvítat a oslavit, ale mm, a mm, ty události v Albánii se notí, nedotýkají Makedonie. Já myslím, že je třeba i uvítat pokrok v justici, i když nadále apelujeme na Skopě, aby ještě Eh, zajistila lépe nezávislost soudu, soudnictví, aby nebyly pod politickými tlaky. Také si myslíme, že chování politiků v Makedonii se musí poevropštit, tedy zlepšit a je třeba, aby tam pokračoval dialog mezi eh, politickými silami. Také je vítám nedávný vývoj směrem k zlepšení vztahu se Srbskem, zrušení tedy pasu, to lze uvítat, a také i nedávné přijetí zákona o energetice, což je zcela v souladu i se směrnicemi EU. Určitě budeme mít pozměňovací návrhy, ale já myslím, že je třeba se na to dívat konstruktivně, a všechny frakce by měly tedy k Makedonii přistupovat konstruktivně. Děkuji. Pan Brok, minuta 30. Pane předsedo, mnohokrát děkuji, že už eh, jsem se dostal teď na řadu, musím odejít a eh, děkuji kolegům za pochopení. Děkuji panu Tálerovi za jeho zprávu. Domnívám se, že bychom se skutečně měli snažili a pokud možno eh, podporovat přístup této země a tímto způsobem také posilovat eh, reformní proces v Makedonii. To platí také pro tuto klasickou oblast, především pro otázku korupce, administrativy a spravedlnosti. V těchto oblastech je nutná reforma. Pokud jde o média, já bych žádal o eh, konkrétní šetření, protože mám dojem, že zde dochází k útokům proti um, některým médiím. Většina médií v této zemi je um, ale na druhou stranu kritická vůči vládě, takže myslím, že tolik důvodů pro obavu není. Možná by nám sekretariat mohl pomoci získat více informací. Ještě jenom jeden bod, který považuji za důležitý. Je pravda, že politický dialog musí být podporován. Toto um, rozdělení, tyto konflikty v některých um, zemích této oblasti mezi jednotlivými politickými stranami jsou skutečným problémem. Ale je zde jeden bod, který je potřeba vyřešit. Um, je možné mít různé názory, pokud jde o spravedlnost, pokud jde o média a tak dále, ale není přijatelné, aby byl potlačován parlament. Je demokratickým závazkem opozice, aby po demokratických volbách spolupracovala v parlamentu. Není možné stáhnout se z parlamentu, odejít z parlamentu. Uh, odejít z parlamentu jenom z toho důvodu, že tam člověk nemá většinu, já si myslím, že to není akceptovatelné. A víme, že v sousedství je další země, která dělá něco podobného. Takže prosím vás, zpátky do parlamentu, tam jasně říci své odlišné názory. To je cesta demokracie, to je cesta, která v Evropě funguje. A pokud se někomu něco nelíbí, může samozřejmě v parlamentu tlačit na to, aby prosadil své názory, ale tu metodu odejít z parlamentu nemůžu podpořit. To musím jasně říci. Děkuji paní Ibrisažit. Jinová zpravodajka, takže má tři minuty. But I am not shadow. I am not shadow. Ale já nejsem stínová zpravodajka. Kukan. Takže pan, chcete mluvit vy nebo pan Kukan? Já bych se chtěla také vyjádřit, ale stínovým zpravodajem je pan Kukan. Dobře, takže pan Kukan. Mnohokrát děkuji, já jsem stínovým zpravodajem. Dámy a pánové, nejdříve bych chtěl poděkovat Zoranovu Tálerovi za to, že předložil skutečně závažný dokument, který je dobrým základem pro další diskusy, ale v každém případě další diskuse jsou nutné. Chtěl bych podpořit také to, že poukazuje na nutnost zahájit eh, vyjednávání o přístupu s Makedonií a to, co nejdříve. A v roce 2010 eh, jsme vydali eh, zprávu o Makedonii a poukázali jsme na dobrý pokrok a doufali jsme, že země se dostane ještě dále. Z tohoto důvodu lituji toho, že ten vývoj nebyl tak pozitivní, jak jsme očekávali. Mám obavy, pokud jde o nedávná politická napětí v zemi. Je jasné, že bojkot parlamentu ze strany opozice není způsobem, jak řešit napětí politické neschody musí být řešeny politickým dialogem prostřednictvím institucí, které k tomu byly stvořeny. Jinak, jak už jsme toho byli svědky, se e, problémy prohloubí a povede to do dalších slepých uliček. K tomu ale v Makedonii není důvod. Rovněž se hodně poukazuje na svobodu tisku. Já souhlasím, že tato otázka musí být ve zprávě opravdu řešena a především s ohledem na to, že zařazení této země bylo sníženo, pokud je o svobodu médií a došlo k útokům na televizi A1 a další média. A dále bránit Makedonii další rok v tom, aby zahájila vyjednávání, to by určitě nezlepšilo už tak napjatou situaci v zemi. Já se obávám, že něco takového pravděpodobně by přineslo nejenom politické napětí, ale také etnické či národnostní napětí. Makedonie by měla mít určitý pozitivní výhled, na který by se mohla soustředit a to by měl být evropský výhled. Proto, se, proto doufám, že ten problém, který brání Makedonii v zahájení vyjednávání, bude brzy vyřešen. Měl už být vyřešen dávno, protože další eh, prodlužování této otázky by mohlo mít negativní vliv nejenom na Makedonii, ale také na další části tohoto regionu. Na závěr bych chtěl říci, že my jako politici Musíme přijít s novými vizemi a s další vyhlídkou pro tento region. Musíme podporovat pozitivní změny v těchto zemích ani a naopak jim nebránit v dalším rozvoji. Děkuji paní Cornelisen. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat Zoranovi za jeho zprávu. Dotýká se celé řady důležitých otázek. Já jsem ráda, že ta otázka názvu země není tou nejdůležitější otázkou ve zprávě, protože je zde celá řada dalších důležitých otázek. Samozřejmě politická situace je v současné době nejaktuálnější. Já se domnívám, že není dobré znamení, že Makedonie má ve srovnání s minulým rokem více vnitřních problémů než vnějších problémů. Bojkot v parlamentu se zdá být typickým pro tento region a to je samozřejmě negativní vývoj. Já se domnívám, že je nesmírně důležité, aby my jako parlament jsme zůstali nestraní. Samozřejmě vaše politické rodiny vás tlačí určitým směrem, abyste podpořili jednu stranu nebo druhou. I my jako zelení máme určitý tlak ze naší sesterské strany, i když je to strana velice malá. Ale musíme být nezávislí, nestraní. Bojkot není správnou reakcí, ale eh, politické hraní o moc ze strany vlády také není správným řešením. Já doufám, že všechny strany se dohodnou. Viděla jsem některá tisková prohlášení, které, která to popírala. Já se domnívám, že zde nejde o otázku jednacího řádu parlamentu, jde spíše o politickou kulturu která se neprojevuje jenom v tomto, ale v, také v tom, jak se nakládá s nevládními organizacemi, jak vystupují politici v médiích, jak hovoří jeden o druhém, jak hovoří o menšinách a také jak hovoří o vedoucím delegace EU. Další bod, kterého bych se chtěla dotknout, je proces decentralizace. Tento proces se ve zprávě zmiňuje, ale slyšela jsem od komunit v Makedonii, že eh, často dostávají úkoly, nicméně nedostávají dostatečné finance, aby eh, obce tedy mohly provádět své úkoly. Pokud jde o politiku životního prostředí, hovořila jsem s premiérem eh, Grevským, a to v prosinci. Nezdá se, že by měl úplně jasno v tom, co je politika životního prostředí protože jediné, co zmínil jako nejdůležitější příklad politiky životního prostředí Makedonie, byl jeden den v roce, který je dnem sázení stromů, takže já myslím, že by to by se mělo posílit. A poslední bod, otázka názvu to mě znepokojuje, že zde říkáme v podstatě to samé jako minulý rok a že v podstatě nedošlo k žádnému pokroku v této oblasti. Možná bychom se mohli zamyslet Eh, nad mechanismem řešení problému pro bilaterální otázky, který by se dal použít nejenom na tento případ, ale také na eh, další případy v budoucnosti mezi eh, zeměmi žádající o rozšíření a mezi zeměmi žádající o rozšíření a členskými státy. Možná by my a rada mohli přemýšlet o tom, jak by, se, jak by mohl vzniknout takovýto mechanismus, který by se dal užívat univerzálně. Děkuji, pan Tenok. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já také eh, gratuluji Tálerovi k jeho návrhu zprávy. Moje první připomínka je, že jste zapomněl na to, že Černá hora eh, je také kandidátem. kde jste zmínil Turecko a Makedonii, ale Černá hora je také kandidátskou zemí. Chtěl jsem to připomenout, jestli jste se toho ještě nevšiml. Vaše zpráva je velice obsáhlá, já vám k tomu gratuluji. Eh, nicméně Eh, zdá se nám, eh, že je zde negativní tón, pokud jde tedy o tuto zemi, kde došlo k bojkotu v parlamentu a eh, kde existují vnitřní etnická napětí bez ohledu na ohridskou rámcovou dohodu. A já předložím řadu pozměňovacích návrhů, bude se to týkat svobody tisku, z přímých zahraničních investic. Makedonie se snaží nalákat přímé zahraniční investice. A také jsem si vyslechl vaše připomínky týkající se toho, že vedoucí delegace EU byl kritizován. Já jsem byl v kontaktu eh, s celou řadou politiků v Makedonii a dozvěděl jsem se, že eh, tento člověk eh, zaujímal určitou stranu, nebyl ne neutrální a vyjadřoval se v médiích eh, nevhodným způsobem pro diplomata. Eh, já se domnívám, že diplomat by neměl zasahovat do vnitřních politických otázek. Eh, to by mělo být přenecháno domácím politikům nebo maximálně nám, ale ne diplomatům na místě. Já předpokládám, že něco takového se zakládá na, na pravdě já to nechci nějak soudit, ale v každém případě by se diplomati neměli zapojovat do vnitřní politické diskuse. A další důležitou otázkou je otázka Romů. Já e, nesouhlasím e, s vašimi připomínkami, pokud jde o kampaň proti e, potratům. Já osobně jsem proti potratu, každý může mít své názory, vy máte své názory, já mám své názory v této věci. Eh, musí to být ale otázka, kterou se bude řešit sama Makedonie a kteří, kterou budou řešit ti, kteří, které to zajímá. Um, Irsko například um, nemá povolené potraty. Jestli je to zakázáno nebo není v Makedonii, je to jejich vnitřní záležitost. A vy jste zmínil teda tuto kampaň, abych zmínil další kampaně, například proti kouření, proti domácímu násilí a tak dále. A já si myslím, že ta věc týkající se potratu nemá co dělat v této zprávě a předložím pozměňovací návrhy, které to vymažou. Děkuji. Paní Kopa. Děkuji vám, pane předsedající. Ráda bych poděkovala panu kolegovi Tálerovi a poblahopřála mu ke správnému eh, přístupu k naší sousední zemi. Zmiňuje zde řadu různých problémů a oblastí, ve kterých jsme dosáhli pokroku. No, a v některých zase pokrok není, pokrok není. Například eh, svoboda tisku není dodržována, politická svoboda je zde ten bojkot té opozice, to také neodpovídá eh, zásadám Evropské unie. A dále eh, reforma justičního aparátu, to také nepostupuje příliš rychle ku předu. Dále nezávislost justice není zaručena v žádném případě žádným způsobem. U všech těchto oblastí Tedy vláda dělá malé krůčky, ale pokračuje díky projektu Skopje 2014. I přes snahy řecké vlády se nevyřešila otázka jména země, názvu země. Nikdo nemůže eh, vážně předpokládat, že za všechno zlo v zemi je vinné eh, Řecko. Ne, ne, neexistovaly by ty problémy, kdyby zde nebyla ta otázka jména? Ne, ne, ne, tak tomu není. Ale tu otázku jména nesmíme eh, na tu otázku nesmíme zapomínat. Řecko udělalo několik návrhů, ale z druhé strany nepřišla žádná odpověď. Pan Gorevský musí se svou vládou jasně ukázat, že chce dodržovat kodaňská kritéria a že chce také dodržovat ohridskou dohodu. Děkuji. Děkuji, pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych rád poděkoval zpravodaji Zoranu Tálerovi za pozitivního ducha, kterého do usnesení vnáší, takže gratuluji. Je velice těžké vymyslet si nějaká pozitivní sdělení o bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Je to mladá země a mladá je tam i politická elita. Ale je potřeba se si klást kritické otázky, co není v pořádku, co se děje, že už šestý let, šest let nezačala před vstupní vyjednávání. Nemůžeme si neustále vymýšlet nové zdi a stěny, které rozdělují lidi. V Makedonii byla postavena zeď Alexandr Veliký, Alexandra Velikého, která odděluje občany od svých eh, sousedů. Je, v Makedonii je multietnická a multináboženská eh, společnost Jediným způsobem, jak ji smířit, je dialog v rámci toho státu, v rámci etnických minorit a mezi sousedy. A já bych rád využil této příležitosti proto, abych vyzval politické vedení země k tomu, aby postupovali směrem k procesu rozšiřování a rád bych pomohl tomuto procesu. Ale bez pozitivních zpráv, eh, které budou přicházet ze země, nemůžeme mít pozitivní zprávy ani my pro ně. A pokud se zde objeví pozitivní advokáti pro tu zemi a chce někdo tu zemi obhajovat, je potřeba vidět pozitivní známky z bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Útok na Edvana Ferého, představitele je něco, co nemůžeme pochopit. Je možné, že to bylo nějakým způsobem odůvodněné, ale já ho velice dobře znám a studoval jsem všechny jeho výroky a z toho důvodu jsem toho názoru, že politická elita Makedonie se má nejdříve podívat do zrcadla a zamést si před svým vlastním Prahem a udělat mě pomoci také my. Monsieur Kovačev. Pan Kovačev. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Tálerovi za práci, kterou odvedl na tomto návrhu usnesení. Jak víme, veškeré otázky týkající se západního Balkánu jsou velice citlivé a mají více úrovní. Není žádný jiný způsob, než podporovat vývoj Makedonie směrem k evropské integraci. Ale eh, Nesmíme zapomínat na kritiku týkající se svobody tisku, lidských práv a tak dále. Souhlasíme, že eh, svoboda tisku je problém především to, co se stalo s populární eh, televizní soukromou stanicí a jedna to je něco, před čím nemůžeme zavírat oči. Také mám obavy, pokud jde o diskriminaci v Makedonii, především eh, vůči lidem s bulharskou identitou. Je jich tam celá řada. Bohužel při celé řadě příležitostí se s těmito lidmi nakládalo špatně, neměli přístup ke, k práci a také byli posíláni do vězení. V makedonské společnosti se e, někdy podporují nenávistné výroky vůči menšinám také ze strany státní zprávy. Mhm. Západní Balkán je eh, region s mnoha problémy eh, a s těžkou historií. Eh, z tohoto důvodu je nutné, aby se občané poučili z historie. Je potřeba otevřít archivy tajné policie komunismu. Ehm, to je nutný krok ke zlepšení. Pomůže to zemi vzadát se praktik z komunistické doby ehm, Tyto praktiky se týkají také nenávistných prohlášení vůči ostatním zemím. To se musí změnit, pokud se tato země chce stát součástí EU. Děkuji, pan Anguakis. Jedna minuta třicet. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych nejdříve rád poznamenal takovou všeobecnou věc. Myslím si, že v souvislosti se zprávou, kterou v současné chvíli projednáváme, bychom se měli věnovat i obyvatelstvu Makedonie. Diskutujeme o nich totiž, aniž bychom dbali na to, co by měl náš výbor dělat. Sice kritizovat komisi a radu v oblasti politiky vůči Makedonii. V Evropské unii jsou různá hnutí, dějí se různé věci bez toho, aby nás jako výbor někdo oslovil. No a potom dochází k tomu, že se různě vykládají různé věci a naše zpráva potom není zohledněna. No a dále k situaci, která panuje v zemi. Je to také důsledek evropské politiky, která tam probíhá. Je potřeba být pozornými. Ta zpráva vlastně také vůbec nehovoří o odborovém hnutí a jejich zájmech. Jak to vypadá v podnicích? Měli bychom se věnovat také řeckým podnikům, kde nejsou odborová hnutí která by tam byla aktivní. No a nyní k té otázce názvu. E, ti, kteří tam bydlí, nemají se názvem vůbec žádné potíže. Ani my u nás už tím nemáme potíže. Ale co se týče politiky Evropské unie v otázce názvu země, rád bych se zeptal, na jakém základě to hodnotíme. Myslím, že naše zpráva se vůbec nevěnuje snahám, které vzešly z různých poselství, která byla vyslána. Děkuji, pan Petr. E, Děkuji vám, pane předsedající. Rád bych pogratuloval panu Talerovi za jeho zprávu a gratuluji také bývalé Jugoslávské republice Makedonie za pokrok, který, kterého dosáhla bez ohledu na krizi a na blokádu a na pnutí a napětí. Tato zpráva konstatuje, že došlo k pokroku a že jej Evropská unie vítá. V některých tématech jsme ale příliš kritičtí a já navrhuji, abychom v budoucnu zaujali přátelštější postoj. Bez toho, abychom popírali problémy, které existují. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie má nevzdala své ambice být kandidátským státem a my musíme zbystřit pozornost. Spravodaj sám řekl, že zpráva je potřeba, je potřeba ji obohatit na základě nových skutečností a také v souvislosti s odstavcem 11 je důležité poznamenat, že nedávno byla přijata Národní strategie pro veřejnou správu. Také odstavce 18 a 19 zde jde o snahy vlády v oblasti kvalifikací mladých lidí kteří hledají práci. Já bych nebyl také příliš tvrdý v oblasti cizích investic v době krize. V době krize není totiž jednoduché přitahovat eh, investice z zahraničí. No a co se týče toho bojkotu, souhlasím s tím, co řekli pan Brok a pan Kukan. A já osobně jsem také toho názoru, že bychom se měli vnitropolitickým obrazem Makedonie zabývat tak, že nebude pochyb o naší nestranosti. Eh, děkuji, paní Ibridzači. Eh, Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla pogratulovat panu Tálerovi k této zprávě. Já se domnívám, že obsah je vyrovnaný, U některých bodů bych možná nejdříve zdůraznila pokroky a teprve poté bych hovořila o problémech a v tomto směru předložím některé pozměňovací návrhy. Chtěla bych také zdůraznit to, co už řekli někteří předchozí řečníci. A politický boj by měl probíhat v institucích, které k tomu jsou uspůsobené a ne na ulici. Je nepřijatelné, že někdo opustí parlament. a že eh, potom kritizuje to, že eh, nemůže naplnit cíle, které zlíbil voličům. Takže zpět do parlamentu a angažovat se tam. Chtěla bych ehm, zopakovat jednu věc, kterou říkám už eh, šest let, protože před pěti lety jsem byla zpravodajkou k Makedonii. Musíme být velice opatrní, jaké signály vysíláme směrem k této zemi. Když někdo je hotový za tři roky a nemůže se dostat k dalšímu kroku kvůli jinému problému. Co očekáváme od eh, těchto lidí? Ehm, potom se domnívají, že nejsou u nás vítáni, ale oni u nás vítáni jsou. Ehm, musíme tady zajistit to, aby když eh, splnili určité kroky, mohou pak pokračovat s dalšími kroky. Souhlasím s panem Kukanem a tato země už nemůže čekat dále na vyjednávání. Čím rychleji, tím lépe. Děkuji, pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, měla jenom krátkou připomínku eh, k vnitřní politické situaci. Já myslím, že se všichni shodneme, že ty strany, které byly eh, zvoleny, patří do parlamentu, ať je to Ráma nebo Beriša, to už je jedno. Já si myslím, že ta zpráva je velice dobrá a jasně se to tam ukazuje. O tom nepotřebujeme diskutovat. Ale já bych chtěl reagovat na to, co říkala právě kolegie. Ano, my jsme také proto, aby se tato země co nejrychleji dostala aspoň k vyjednávacímu stolu. Ale já nechápu, proč současná um, vláda neustále provokuje Řecko. Já nejsem proto, abychom uh, se postavili na jednu nebo na druhou stranu v tomto konfliktu, to by něčemu nepomohlo. Ale nemusíme všechno nazývat uh, po Alexandru Velikém. Chová se tato země jako zralá na přistoupení do EU ve chvíli, kdy v konfliktní situaci neustále takovýmto způsobem provokuje? Samozřejmě eh, opozice se musí vlá, vrátit zpátky do parlamentu, musí vést politický dialog, eh, musí se obrátit proti nacionalismu a soustředit se na evropské postoje. A poté bude určitě možné postupit dále také ve vyjednávání. Děkuji, pan Thaler závěrem. Děkuji, pane předsedo. Já si uvědomuji, že, nám, že nemáme mnoho času, takže jenom poděkuji kolegům za podporu a také za kritiku. To určitě pomůže vylepšit text. Omlouvám se eh, za chybu, že jsem zapomněla na Černou horu. Černá hora je důležitým kandidátem. Máme eh, několik kandidátů a to je dobře. Eh, těším se na další diskuse a přijetí usnesení v Dubnu. Merci. Děkuji, pane Thaler. A nyní přejdeme k Iráku a k našim budoucím vztahům s Irákem. Body 8 a 9 eh, pojmeme dohromady. Jak víte, Evropská unie prostřednictvím svých nástrojů a programů Eh, participuje eh, v tom úsilí mezinárodního společenství, to znamená podpořit eh, politickou stabilizaci a transformaci v Iráku. A mm, tento náš závazek ještě byl posílen tím, že nedávno jsme podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci s iráckou vládou. To jsou ale vlastně první smluvní vztahy, které budeme s Irákem mít. Evropský parlament by se měl vyjádřit k této smlouvě Eh, v rámci eh, řízení, které jim schvalujeme eh, smlouvu a máme zde přítomného našeho zpravodaje Mária Maura a dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste již řekl předem, tak předmětem Eh, toho, této výměny názoru je právě ta dohoda, která byla právě podepsána mezi Evropskou unii a Irákem a vlastně poprvé máme takovou smlouvu. Ve skutečnosti já si hodně přeji, aby i eh, chom, abychom přijali návrh usnesení k této dohodě. A tady chci eh, vyjasnit metodu, metodu jaké jsou moje úmysly takže my bychom chtěli usnesení, které by doprovázelo stanovisko k té dohodě mezi Evropskou unii a Irákem. Já bych chtěl usnesení ze dvou důvodů. První důvod je spojen se skutečností, že Irák zažívá velice citlivou dobu hm, vzhledem k nedávné historii, vzhledem k tomu, jaké příležitosti před Irákem stojí, vzhledem i k tomu hm, celému kontextu arabského světa, jak to vidíme každý den, jak se to vyvíjí, způsobem velice nepředvídatelným eh, i v, tedy v těch jiných oblastech, v, dané, v těch jiných státech dané oblast, oblasti. A i je to vzhledem k tomu, že tato země má strategickou roli v této eh, velice citlivé oblasti a takže si myslím, že mm, její osud ovlivní i další sousedy a naopak. Proto bych rád, abychom eh, přijali usnesení. Myslím si, že v eh, irácké občanské společnosti události v posledních letech ještě i posílili to přání Eh, aby eh, aby naše instituce eh, hovořila jedním hlasem, pokud jde o demokratické výhledy Iráku. A já si myslím, že to je tedy přání mm, mm, mm, irácké občanské společnosti, aby Irák nebyl pouze zemí eh, atentátů a bomb a těch různých sporů mezi různými skupinami, včetně náboženských eh, skupin, ale je třeba uznat, že to je velice komplexní společnost, která ale má další velké možnosti kulturní, podnikatelské eh, a navazovat různé vztahy proto bych rád, abychom přijali usnesení, které by právě bylo takovým referenčním bodem pro tuto občanskou společnost v Iráku, aby nás viděla jako příležitost a ne pouze jako eh, nějakou organizaci, která uzavírá obchodní dohody. A eh, takže pokud jde o metodiku, já bych si přál, aby Mm, cesta tohoto usnesení a mm, aby ta naše podpora této smlouvy, aby to bylo něco, s čím budou všichni souhlasit. Já bych rád tedy i vyjádřil zde mm, dohodu, že jsem ochoten eh, se dohodnout se stínovými zpravodaji a se členy výboru a velice rád bych i Eh, poznal názory kolegů, všech kolegů. Já zatím do eh, zprávy jsem třeba nezakomponoval jejich názory, ale jsem vstřícný vůči jejich názorům. Co tím chci říci? Eh, ta dohoda a vůbec i to usnesení, nebo hm, tedy ta naše zpráva se nemůže týkat pouze otázek, jako je energetika. To ne. Já bych například rád, abychom také i tam řešili otázku stažení amerických vojsk a abychom na to nedívali jako na nějaký spor e, z minula. Ne, abychom se na to podívali z, pohleda, z pohledu budoucnosti, aby e, Irák to bral jako příležitost také. A právě i zde Eh, důležitý je ten podpis té dohody eh, ze strany rady, i když asi to tam ještě bude chvíli trvat, ale já si myslím, že my asi bychom měli uspořádat alespoň jedno slyšení pro to, abychom viděli ten Irák z jiné stránky Eh, z té lepší stránky, abychom pochopili, eh, do jaké míry se tam oživuje ta dynamika vývoje občanské společnosti. Také si myslím, že by bylo velice správné právě v, těch, v tomto kontextu, v těchto dnech, kdy, od, eh, kdy diplomatická eh, služba jmenovala našeho velvyslance v Iráku, takže možná by bylo dobré i vyslechnout si jeho eh, právě tedy, respektive komisi, tuto službu. Já myslím, že bude čas udělat všechno správně, ale především společně protože zde musím zdůraznit, že pro mě je toto velice strategická věc. 40 e, milionů lidí e, tam žije a dívají se na naše instituce jako na někoho, kdo jim má pomoci. A my nemůžeme pouze konstatovat, že jsme podepsali obchodní dohodu. Ne, ale my musíme také se vymezit nějak politickému vývoji a musíme mm, e, podporovat jejich požadavky, které se týkají růstu, Eh, svobod, demokracie, to je něco, co je všude přítomné na nejrůznějších úrovních občanské společnosti v Iráku. Tím bych uzavřel můj vstup, protože Mým účelem je především zde teď vyslechnout si kolegy, jejich připomínky a na základě toho poté eh, eh, vypracovat text způsobem co nejlepším. A termín pro pozměňovací návrhy je 16. únor, to připomínám všem, ale to by nám nemělo eh, zabránit, abychom ještě poté se případně nemohli vrátit eh, k určitým ústředním bodům, eh, tedy především k těm aktuálním událostem v Iráku. Děkuji. Děkuji, paní Kopa, stínová zpravodajka. Tři minuty. Merci, monsieur le président. Uh, I would like to thank uh, Mr. Mauro for... Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Maurovi za zprávu. Je to velice eh, zásadní eh, téma v klíčovém momentu pro tento region. Je dobré, že se Evropa eh, rozhodla posílit dohodu o obchodu a spolupráci na dohodu o partnerství a spolupráci, ale stále nemáme informaci o tom, zda dojde k odložení podpisu této smlouvy, této dohody. A mě by zajímalo, Ehm, jak to je. Chci, aby mi to rada a komise vysvětlili. Ehm, jestli je to zpráva i lhuta pro pozměvací návrhy bude, bude odložena. Jsou zde na to ale různé informace. Nevím, jestli to pan Mauro ví. Ehm, nová vláda představuje určitý podnět pro eh, zeměny, především pro usmíření v eh, konfliktní společnosti a také pro posilování lidských práv. Pan Mauro předložil velice komplexní zprávu, která se soustředí a také na křesťanské menšiny v Iráku, ale zapomíná některé aspekty, které jsou eh, důležité pro socialisty a demokraty. Eh, my se domníváme, že křesťané čelí eh, stejným výzvám jako všechny ostatní etnické a náboženské skupiny v této zemi. Kvůli ehm, korupci, ekonomickým problémům, chudobě a nedostatku právního státu. Samozřejmě jsme ochotni spolupracovat a snažit se dosáhnout dohody v této otázce. Osm um, měsíců se al, po volbách se al maliky mu podařilo vytvořit novou eh, vládu a my očekáváme, že vláda bude řešit eh, nedořešené problémy. A to dosáhnout cíle, kterým je stabilní a bezpečný demokratický Irák eh, s dobrými vztahy se sousedními zeměmi, který je integrovaný do mezinárodního společenství. Obavy máme především z následujícího demokracie, právní stát a lidská práva. Situace v této oblasti je stále špatná. Ehm, trest smrti opět funguje, ehm, existují informace o tajných věznicích, eh, které provozuje Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra. Je to něco, co pan Al-Maliki popírá. Nicméně Human Rights Watch eh, v únoru 2011 ehm, ve své zprávě potvrzuje, existenci takovýchto tajných věznic. A zároveň se zde hovoří o mučení vězňů. To je nutné změnit. Další důležitá otázka je postavení žen, které je horší než za Sadáma. E, funguje zde poligamie. Ženy e, nemohou mít vlastní pasy a tak dále. Podle ústavy, která byla schválena v roce 2005, a ehm, otázky eh, rodinného stavu se stále řídí eh, tradicí a to není možné. A eh, etnické skupiny v Iráku žijí v nebezpečném prostředí kvůli aktivitám ehm, vojenských skupin americká vláda ani ostatní vlády nebyly schopny eh, tyto útoky nebo tyto skupiny nějak jako kontrolovat nebo omezit. Já doufám, že se situace zlepší. Já eh, o tom nebudu dále hovořit. Nicméně v našich pozměvacích návrzích se tato věc objeví. A chceme, aby Irák byl demokratický, inkluzivní stát, právní stát, který bude prospěšný pro celý region i občany. Děkuji, pan Kačin, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tinci by najprve čestitel. Jako stínový zpravodaj bych rád poděkoval Mariovi Maurovi za skvělou první fázi zprávy a rád bych mu pogratuloval. E, ta první fáze zprávy je opravdu dobrý základ pro to, abychom Irák podpořili. Irák zaslouží naši pozornost a potřebuje také naší pomoc. Ale v tomto okamžiku je přesto nám Irák velice vzdálený. A proto bych rád zdůraznil, že je důležité, aby Evropský parlament a jeho delegace byl v, byli v Iráku přímo zastoupeni a aby vedli dialog s úřady. Eh, rád bych také uvítal stanovisko předsedy Talabányho, který je proti eh, trestu smrti a nechce podepsat eh, rozsudek trestu smrti, i přesto, že si to přeje politická elita. Ačkoliv se poměry v Iráku uklidňují, Tedy to, že se poměry uklidnily, souvisí také s tímto, s tím trestem smrti. Zdá se mi, že také musíme uvítat pokrok v různých oblastech. Irácký Kurdistán je klidnou, stabilní a slibnou oblastí. Tam dochází k normálnímu vývoji, otevírají se nová velvyslanectví, hospodářství zkvétá, roste stavebnictví a je budována nová infrastruktura. Dennodenně je možné vidět vývoj, je možné vidět vývoj státu a dosahovaných pokroků. A když eh, se nedostaneme do Bagdádu, bylo by dobré, kdybychom jeli do Begbiry a podpořili odtud stabilizační proces Iráku. Z eh, Kurdistánu se totiž stabilizační proces rozšíří do jiných částí Iráku. Dále bych rád poukázal na to, že útoky na provokace, které jsme eh, viděli minulý týden v Tigridu. A to na třech místech. Kazí atmosféru a my musíme situaci podpořit našimi vlastními zprávami. Rád bych také vyzval prezidenta Malikyho, aby konečně vytvořil vládu. Stát jako Irák nemůže fungovat bez ministrů bez ministrů nejdůležitějších oblastí, když nemají ministra vnitra, ministra obrany. Pokud takového ministra nebudou mít, může samozřejmě dojít k situacím, jako dochází v současné chvíli ve věznicích. Je potřeba pracovat na budování právního státu a proto musí všechny orgány a instituce co nejdříve začít fungovat je potřeba, aby se zaktivnili. A rád bych rovněž uvítal jednu věc. Eh, Ministerský předseda Maliky Eh, minulý týden ohlásil, že už nechce kandidovat. Neklid, který se v Jižním středomoří rozšiřuje, se dostal i do Iráku. A my můžeme doufat, že se eh, tamní orgány poučí a že vláda začne brzy fungovat. Děkuji, paní Brepels, tři minuty. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jménem Zelených srdečně poděkovat Máriovi Maurovi za práci, kterou do posud odvedl. Kromě toho se domnívám, že je velice dobré, že chce velice úzce spolupracovat s ostatními politickými skupinami, aby toto usnesení bylo ještě vylepšeno. A ještě stručně k doporučení k dohodě o spolupráci. Tato dohoda je v každém případě eh, dobrým krokem pro užší spolupráci s Irákem, ale při vyjednáváních eh, v následujících týdnech s panem Maurem bychom se měli podívat také na to zdůvodnění, které má ve svém doporučení. Já se domnívám, že potřebujeme usnesení, s tím souhlasím. A proto bych chtěla eh, se zeptat na to stejné jako kolegyně ze socialistů, pokud jde o lhutu pro pozměvací návrhy. Sekretariát eh, říkal něco jako, že eh, bude odložena, že budeme mít více času, takže to by mě zajímalo, jak to tady je. A ještě několik bodů, které bychom eh, chtěli mít detailně rozpracované v návrhu usnesení. Za prvé, trest smrti. Eh, krátce se zde odkazuje na toto téma. Nicméně já se domnívám, že je potřeba, aby toto téma bylo zmíněno eh, více. Irák je země, která má téměř nejvíce trestů smrti, provedených trestů smrti na světě. také odkaz na Mezinárodní trestní soud musí být dále rozpracován. Rovněž bychom rádi zmínili odpolitizování pořádkových sil a rovněž nakládání s vězni ve věznicích v Iráku. Nechceme se ale pouze dívat do minulosti, to má pan Mauro pravdu. Chceme se dívat také do budoucnosti, ale přesto bychom se na tato témata měli podívat. Další podstatné téma je svoboda tisku. A je potřeba, abychom to v některých formulacích zmínili, protože v této oblasti stále ještě existují problémy. Mám otázky týkající se jednoho odstavce, ve kterém se praví, že že viditelnost je důležité kritérium pro další angažmá EU v Iráku. Mě by zajímalo, co je tím myšleno. Já se těším na další spolupráci se spravodajem děkuji, pan Tanok, stínový zpravodaj. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl pogratulovat Mario Maurovi a e, říci, e, že e, lituji, že, ne, že zde nezmiňuje asyrský, což je ehm, jednotný název pro všechny křesťany v Iráku. Ehm, zmiňuje zde různé křesťanské skupiny v závorce. Já bych byl rád, aby zde zaznělo, zazněl tento název. A rovněž, rovněž by možná bylo dobré, aby se zde zmínili mandiové a zidiové, kteří jsou rovněž ohroženi. Hovoří se zde o křesťanech. Křesťané jsou nejvíce ovlivněni konflikty. Až 40 opustilo zemi. Jedná se o jakési etnické čistky eh, ve středním východě, eh, které eh, se nikdy neudály v takovémto rozsahu dříve. Takže je potřeba to zmínit ve zprávě. Jeden milion lidí to byl za doby Sadáma Husajna, nyní je to 300 nebo 400 tisíc. Já se domnívám, že eh, toto číslo, eh, tento počet křesťanů je skutečně obrovský. Rovněž je eh, nutné zmínit Kurdistán a město Kirkuk. Zároveň lituji toho, že kemp Ashraf, který se z, z Zmiňuje se zde pouze eh, naše usnesení eh, z října, nicméně se to zde eh, ne neobjevuje dále. Rovněž se zde neobjevuje to, že někteří vězni jsou vyváženi do Iránu, kde se s nimi potom nakládá neodpovídajícím způsobem. Děkuji panu Tanakovi, paní Gomez, 1 minuta 30. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla eh, minulou zpravodajkou parlamentu pro oblast Iráku a myslím, že mm, mám co říci. Osoba, která cestovala nejčastěji do Iráku, to jsem právě já. Před dvěma týdny jsem právě byla v Erbinu. Děkuji panu Maurovi. Myslím si, že je že předložil eh, dobrý základ pro usnesení. Myslím, že se shodneme na tom, že usnesení bude. Já se domnívám, že musíme o Iráku myslet strategicky a to jsem zdůraznila a také ve zprávě v roce 2008. A je nutné myslet strategicky, to je v našem zájmu, je třeba prosazovat naše hodnoty. Neměli bychom se soustředit jenom na stabilizaci, ale také demokratizaci s ohledem na to, co se děje v severní Africe. Potřebujeme sjednocený federální demokratický Irák. A naše role je skutečně důležitá. Je to něco, čeho si Iráčané váží. Podívejme se na tu interakci Iráku eh, s námi eh, v rámci irácké delegace eh, tohoto parlamentu. Kolikrát místo předseda a poslanci iráckého parlamentu přijeli mezi nás a poukazovali jasně na to, že s námi chtějí spolupracovat, že s námi chtějí interagovat. Byli trochu Eh, plaší ale v této oblasti, protože eh, si nebyli jistí eh, naší podporou. My jsme nebyli schopni cestovat, odjet do Iráku kvůli bezpečnosti. Já se domnívám, že toto usnesení je také o evropském zájmu. Musíme být v tomto směru jednoznační. A další důležitou otázkou je samozřejmě ropa a plyn. Irák může přispět k surovinovodu Nabuko. A důležit, další důležitá věc, kterou musíme mít na paměti, jsou eh, obchodní příležitosti, kterých v současné době využívají jiní Turecko, Korea, Japonsko, Indie. A dále eh, diversifikace ekonomiky Iráku, eh, především v oblasti zemědělství. A to má opět souvislost s vodou a jsem velice ráda, že když jsme přijali usnesení o Turecku, poukazovali jsme také na otázku vody, která je zásadní pro zemědělství. Souhlasím eh, s těmi, kteří řekli, že pro podporu demokracie potřebujeme interakci mezi eh, parlamenty, mezi nevládními organizacemi a tak dále. Na pozvání bývalého ministra pro lidská práva z Iráku jsem se účastnila um, konference, které se účastnila celá řada uh, kurdských, iráckých a dalších žen. Financovala to italská vláda. A byly tam také zastoupeny evropské instituce. a jasně tam zazněly stížnosti žen na problematické podmínky v Iráku. Musíme si uvědomit, že ehm, se jedná o e, většinu populace Iráku. Ehm, e, ženy v Iráku představují e, většinu populace, protože celá řada mužů zemřela během válek a během Sadamová režimu. A proto musíme e, se snažit o prosazování také jejich práv. E, menšiny jsou důležité, křesťané především, ale všechny další menšiny byly e, v minulosti cílem teroristických útoků. Mimo jiné právě také křesťanská menšina ale já si myslím, že je potřeba zde mít určitou rovnováhu, protože zde byly útoky také na ostatní menšiny, nejenom na křesťany. A tak je potřeba, abychom zde odkazovali na veškeré menšiny. Dále. Vězení eh, jsou velkým problémem, především vězení ministerstva eh, vnitra a, a také Eh, vězení eh, Američanů, eh, která byla naprosto mimoprávní proces. proces. Bylo tam na 26 tisíc vězňů. Proti něčemu takovému je třeba bojovat. Další věc je trest smrti. Ano, to musí být na našem pořadu jednání. Dále vnitřně vysídlené osoby. To je v současné době aktuálnější téma než uprchlíci z Iráku. A na závěr bych chtěla říci, že musíme překonat některé překážky, které nám brání v tom, abychom jeli do Iráku. Já jsem tam byla před dvěma týdny. Myslím si, že na severu nejsou vůbec žádné problémy, mohla jsem tam normálně chodit. Já si myslím, že je nesmysl, aby delegace pro Irák eh, nemohla cestovat do Kurdistánu. Francie, Německo, Velká Británie, tam mají konzuláty. Jsou tam přímé lety z Frankfurtu, eh, Lufthansa a také Austrian Airlines tam létají. V tomto kontextu musíme zdůraznit, že potřebujeme eh, delegaci EU v Bagdádu, která bude mít vlastní prostory, tak tomu ještě není. A zároveň musíme a podporovat vztahy mezi naším parlamentem a iráckým parlamentem. Děkuji. Mauro. Pan Mauro. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já chci velice vřele poděkovat kolegům za všechny poznámky, které určitě mi umožní eh, eh, jak si respektovat tu metodu, kterou jsem vysvětlil. A všechno co já jsem nezmínil, co je vlastně doplněním, eh, je to, co vítám, hm, poněvadž eh, to eh, ještě lépe splní ten cíl, který si kladu v tomto usnesení, jak jsem řekl. Já chci, aby to bylo usnesení, které eh, eh, se bude snažit jednak analyzovat situaci, ale především přijít s jasnými návrhy a to především teď, v té době, kdy Irák zažívá zvláštní dobu a především, poněvadž my v těch vztazích s Irákem vlastně poprvé v naší historii máme uh, významnou dohodu a já si myslím, že zde Evropský parlament by měl tedy velice silně toto zdůraznit že eh, trváme na té nutnosti demokratizace eh, země, protože nelze, aby ta eh, dohoda měla pouze komerční hodnotu, ale i politickou. Proto bych mm, tam ještě chtěl objasnit některé otázky, které zde zmínili kolegové a dát to do návrhu. Třeba paní Kopa, ta zdůraznila důležitost toho, že je třeba, aby tam, eh, abychom tam eh, tedy odsoudili ty diskriminace a ty útoky, kterými trpí všechny menšiny. Já zcela souhlasím. Samozřejmě ty eh, podmínky Ehm, ochrany, eh, ty musí eh, být eh, platné pro všechny, vstávat se na všechny, na všechny menšiny, na všechny občany. Já mm, ale chci, nechci zde skrývat to, co se děje vůči křesťanům. A to, mm, poněvadž v této zemi je takový milný pohled, protože mm, Mm, došlo tedy k tomu útoku na tu baziliku, potom i tisíce mrtvých křesťanů v přes minulých letech. A jsou to vždycky ty teroristické skupiny, které se snažily eh, si jako za cíl vybrat ty irácké křesťany a vlastně tím eh, mm, mm, vlastně E, e, vlastně přes to křesťanství zaútočili na ten e, západ, jako na Američany, Evropany, ale ti Samozřejmě víme, že Iráčané patří do různých náboženských skupin a že tam je obrovská diverzita a jsou to osoby, které tedy se modlí v arabštině a v dalších tedy jazycích a takže my zde ale chceme abychom to vlastně ukázali na tom, Eh, atentátu třeba před rokem, když eh, poprvé došlo k tomu velkému útoku na kopty v Egyptě, eh, tak Evropský parlament ano, odsoudil to, že šlo o útok z důvodu teroristických, z důvodu fundamentalistických a egyptská vláda se snažila to dementovat a že ten atentát se, je atentát spojený s organizovaným zločinem a a my ale vlastně v těchto dnech to vidíme, že tato menšina vlastně byla eh, na náměstí s dalšími protestujícími tedy v Egyptě i s těmi eh, arabskými a mm, my eh, zde, ale já zde chci zdůraznit ty problémy, na které naráží křesťané, a to i z jiných důvodů. Je to ten důvod, nebo ten fakt, že řada z nich, především v Kirkuku a v Mosulu, eh, museli odejít ze země eh, do Jordánska, do Sýrie a tam teď se nachází a chtěli by se vrátit do své vlasti a chtěli by se zapojit do života společnosti a nesmíme ještě zdůraznit další institucionální zvláštnost. Gerald Talabany, eh, prezident, přišel s návrhem identifikovat nějakou oblast, vytipovat oblast, eh, vlastně, která by se stala takovou eh, křesťanskou provincií. No přece s tím já nemohu souhlasit. Já si myslím, že my bychom měli, ano, samozřejmě politicky říci, je třeba mm, poukázat na to, co se děje v irácké společnosti, jaké před ní stojí příležitosti příležitosti. Tím si říci, že hovořit o křesťanech, pro mě to e, neznamená, že já chci tady nějak, jak si jedá do popředí. Ne, já mm, jenom bych chtěl mm, vlastně tímto e, e, příkladem prosadit to, aby všechny ty různé menšiny a všechny složky společnosti žily vedle sebe v míru. A další, ta otázka paní Kopa, ta je velice významná. A to měli bychom se snažit se vyjádřit k tomu, jak se eh, tam eh, eh, rozvíjí tedy některé ty takové praktiky nové vlády, třeba to je to ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, protože ty určují kvalitu demokracie a tady musíme chtět více informací a mě, musíme se vyjádřit k tomu, co se tam děje i, jak řekl kolega Kačin, to jeho téma, když on poukázal na to, že je dost eh, problematické teď doplnit vládu, protože tam ještě chybí ministerstvo, eh, jsou tam nedostatky na ministerstvu obrany a vnitra a eh, protože to jsou tedy mocenská, mocenské rezorty, kde je těžké nalézt nějaké usmíření. A potom ženy. Ženy, to bych rád při tom slyšení právě bych rád, abychom my se dozvěděli, co dělají irácké ženy pro Irák a co se tam děje a co podle nich je eh, eh, překážkou v tom, aby mohli hrát tu mm, mm, plnohodnotnou roli ve společnosti. Dále doporučení kolegyně Breples ohledně lidských práv. Já si myslím, že s tím lze zcela souhlasit a také bych to chtěl propojit s dalším tématem eh, a to je otázka médií, to doufám také bude předmětem toho slyšení. My bychom měli se tomu hodně věnovat, protože tam skutečně teď vznikají nezávislá média a ta právě by mohla garantovat Eh, tu větší možnost eh, dobrého soužití ve společnosti. A všechny připomínky pana Tanoka, eh, ty vezmu určitě do úvahy a to i prostřednictvím vašich i mých pozměňovacích návrhů určitě doplníme mm, tyto, mm, mm, toto, tento dokument a určitě ještě eh, až si vyměním názory s kolegy a se stínovými kolegy, tak určitě ještě doplníme tato témata zprávy. A také bych se chtěl zmínit na to, co řekla paní Gomez. Já osobně, eh, osobně jsem eh, první z těch, který je proto, abychom jeli do Iráku. Já upřímně si nemyslím, že tady jsou nějaké nepřekonatelné překážky tomu. A i téma bezpečnosti, to je téma, které musíme řešit eh, mm, v souvislosti eh, s jinými mm, seriózními otázkami a to je samozřejmě teď právě i v době této dohody je důležité, abychom my e, otevřeli dveře e, a abychom tam vyslali delegaci a i velice pravidelně čím dál více tedy delegace z různých národních parlamentů přece jezdí do Kurdistánu, již tak je třeba, abychom skoncovali s tímto tabu a abychom my opět tedy se zapojili do toho oživení života v Iráku a například eh, zde i různé novinářské agentury eh, členských států EU eh, před týdnem, vím, mimo zelenou zónu, tedy zorganizovali významný seminář právě pro nezávislá média. A takže tam dorazili nezávislí novináři z našich zemí, tak já nechápu, proč my, taková významná instituce, by tam nemohla také jet. A ještě závěrem bych chtěl zmínit to, co se zde často objevuje, a to jsou e, to jsou ty otázky dat. Já jsem citoval datum 16. únor. No, do, do posud nemáme e, oficiální sdělení z rady, že by snad byly nějaké problémy s tím, že by e, nemohli signovat dohodu. Takže mm, jde o to, až dostanu tedy oficiálně to sdělení z rady a potom si myslím, podle toho uvidíme. E, Potom nebude problém určitě ještě posunout datum pro vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. A další bod, návrh e, pana Freddy, což je návrh usnesení o e, Islandu. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, máme spoždění. Pokud jde o Island, tak víte, před sedmi měsíci jsme na plénu přijali usnesení týkající se žádosti eh, Islandu, tedy přihlášky Islandu o vstup do EU a to bylo dva týdny po doporučení Rady zahájit vyjednávání. Od té doby, co se stalo? Za prvé, Mm, mm, v říjnu eh, my jsme vytvořili smíšenou parlament, smíšený parlamentní výbor s našimi islandskými kolegy. V listopadu eh, byl zahájen takzvaný screening eh, a byly otevřeny některé kapitoly. Až k dnešnímu datu máme tedy 15 kapitol, kde již byl proveden screening v březnu. Asi dojde ke, sdělení prv, ke zveřejnění první zprávy o výsledcích screeningu, což by nám mělo umožnit, a my jsme o tom již i diskutovali i s panem komisařem Filem, když byl na našem výboru, že v zásadě principiálně bychom během maďarského předsednictví mohli eh, otevřít první vyjednávací kapitoly. A teď pokud jde o ty hlavní body, zprávy, tak mám tři poznámky k tomuto. Nejprve eh, velice stručně, pokud jde o politická kritéria, tak mm, my jsme zaznamenali pokrok, eh, pokud jde o nezávislost soudnictví. Prostě- pokud jde o ekonomická kritéria, tak tady je další významný bod během eh, rozpravy o předchozí zprávě jsme hodně hovořili o tom sporu s Spojeným královstvím a Nizozemskem. Eh, to je ta problematická otázka LifeSafe. Eh, a naštěstí ten spor se řeší a vyřešil se kompletně. To je vynikající zpráva. A za druhé, pokud jde o hospodářská kritéria, tak eh, eh, ty různé in, institucionální nedostatky ve finančním sektoru, to již eh, je překonáno, došlo k významnému pokroku, pokud jde o regulaci a dohled nad finančními trhy. A třetí, bod, který se týká také ještě ekonomických kritérií, dobrá zpráva, a to je, že islandská ekonomika se dostala z recese. To je hezký vzor, bych řekl. Eh, to, že úplně se dostali z recese. A třetí kapitola, to je veřejné mínění eh, průzkumy, nedávné průzkumy nám ukazují, že Mm, tam je většina, asi 65% Islandianů, kteří jsou pro to, aby se pokračovalo ve vyjednávání o e, přístupu k EU. To je první poznámka. Dále. E, islandský parlament, naši tedy kolegové z islandského parlamentu, hodlají zahájit velkou osvětovou kampaň o členství v EU ta kampaně je tam velice nutná, právě proto, aby Islandžané na konci toho procesu mohli se informovaně, promyšleně rozhodnout eh, eh, při hlasování o vstupu do EU. A já eh, čekám s netrpělivě na příspěvky kolegů, kteří, které zlepší tuto zprávu a 16. únor to je termín pro Eh, předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Děkuji zpravodaji. Eh, Nikdo nežádá o slovo k tomuto tématu, takže eh, přejdeme k pobřeží Slonoviny. A pan Preda právě to řekl, 16. únor to je termín pro pozměňovací návrhy. A pro Makedonii jsem řekl, že to je 15. 15. Makedonie, 16. Island. Euh, euh, a nyní přivítáme delegaci z pobřeží Slonoviny, zástupce zvoleného prezidenta, pana Vataru. A je to slyšení spolu, nebo výměna názoru spolu s Výborem pro rozvoj a i e, s naším delegací eh, paritního schromáždění AKT Evropská unie. Pan Jeje Madi, to je náš host, který je tajemníkem, generálním tajemníkem Demokratické strany pobřeží Slonoviny. Euh, Bonjour. Oui, c'était Bernard. Zatím tu nemáme celou delegaci, tak prosím o chvíli strpení.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 Generální tajemník demokratické strany eh, pobřeží Slonoviny právě dorazil, tak prosím, máte slovo, pane tajemníku. membre. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, jménem eh, pana prezidenta Alassane Ouattara a jménem jeho vlády a jménem Republiky Pobřeží Slonoviny bych vám chtěl poděkovat za vše, co jste učinili od doby, kdy eh, vznikla krize v roce 2002 v pobřeží Slonoviny a pobřeží Slonoviny od té doby eh, dostávalo podporu Evropské unie ve všech oblastech. A to především mm, v oblasti eh, různého vybavení, pomoc v tom vůbec Eh, jak se dostat z krize, kdy jste poskytovali i financování prostředky a také jste i nás podporovali při volbách samotných, když jste vyslali pozorovací misi a vaši pozorovatelé v terénu viděli, jak tyto volby proběhly. Především bych chtěl poděkovat členům mm, Eh, parlamentní delegace schromáždění AKT u E, která eh, již 3. prosince tak promptně zareagovala na události pobřeží slonoviny. Eh, krize, kterou zažíváme v pobřeží slonoviny, která již oslaví 10 let vlastně, to je krize důvěry především v roce 2005 eh, po tom druhém setkání v Pretorii mm, na, eh, na, eh, na základ na, na, na žádost tedy kandidáta, mm, tak tedy byl zahájen takový proces a vložili se do toho spojené národy, které se podělili na demokratizaci, ale pan eh, prezident Laurent Gbagbo, který tehdy byl ve funkci, tak ten dál dával přednost eh, eh, arbitráže, arbitráži mezinárodního společenství a vytvořil hm, takovou certifikační komisi a vlastně takto mezinárodní společenství se začalo vkládat do eh, tohoto demokratizačního procesu a na začátku, tedy když bylo třeba vytvořit eh, volební seznam, tak eh, vůbec to nebylo možné, protože občané třeba neměli vůbec zápisy v matrice, takže na to bylo třeba tedy, aby to všechno bylo certifikováno. Takže to byla první etapa certifikace vydávání těch osvědčení volebních a do toho se vložili OSN. Potom druhá etapa, když jsme museli již ukončit ty volební seznamy, tak také eh, bylo třeba tedy osvědčení certifikace mezinárodního společenství a to bylo prostřednictvím generálního tajemníka OSN a vlastně díky tomu eh, ten eh, volební seznam byl akceptovatelný pro ty všechny kandidáty, těch, kteří bylo 14. A v tomto kontextu e, vlastně došlo k prvnímu kolu e, prezidentských voleb. A ve druhém kole byl e, z toho, ve druhém kole, ze druhého kola vzešli, vzešli pan Lorang Bagbo a Alassane Ouattara a e, nezávislý, nezávislá volební e, e, komise, ale prohlásila, že výsledky druhého kola tedy byly mimo termín a i když ale i to první kolo se konalo v souladu s zákonem, ale eh, ty eh, dokumenty všechny byly předány tři dny před eh, skončením eh, voleb dokonce. A takže poté, když se potom sčítali hlasy, tak ty výsledky se sčítaly na úrovni departmentů, okrsků a my jsme a vlastně byly tedy vytvořeny čtyři takové seznamy, které z toho vzešly. Jeden pro tu eh, centrální komisi, potom mm, generální tajemník z OSN dostal zase jiný seznam a ústavní rada dostala také svůj seznam a to eh, všechny ty dokumenty byly předány do 72 hodin. A pokud jde o provizorní vyhlášení výsledků, tak eh, to Eh, tam nikdo eh, tedy eh, nerespektoval těch 72 hodin. Během prvního kola tak volební nezávislá komise vyhlásila výsledky čtvrtý, čtvrtý den ve dvě hodiny ráno a žádný problém s tím nebyl. A i ta hm, hm, a potom co hm, Eh, ústavní soud nebo ústavní rada vydala eh, eh, svoje rozhodnutí, tak mm, potom tedy se do toho vložila ta certifikační komise a tak jsme se dostali do druhého kola, ze kterého jasně vypa- vyplynulo, že většina občanů volila, volila tedy 54,10% zvolilo pana prezidenta Watara, což znamená, že on se stal řádně zvoleným prezidentem republiky Pobřeží Slonoviny. Ale Celé mezinárodní společenství eh, sledovalo tedy ty scény, eh, všechno, co ty události, které jsme zažívali již třetí den po volbách, kdy mm, všichni to viděli, jak došlo eh, k velkým zmatkům a kdy mm, i vlastně e, nebylo možné, aby řádně volební komise e, fungovala a její předseda, aby mohl e, přečíst výsledky a pan Sufr Bakajoku, tedy z důvodu bezpečnostních důvodů, tedy musel se uzavřít do hotelu a musel být chráněn, aby vůbec mohl přečíst veřejně výsledky nezávislé veřejné komise my máme článek 64 volebního zákona, eh, který stanoví, že v případě, že mm, výsledek vyhlášený nezávislou volební komisí je spochybněn ústavním soudem naším, tak ústavní soud eh, zruší eh, ty pochybné tedy volby a obrátí se na tu nezávislou volební komisi, která má potom 45 dní na to, aby mohl znovu uspořádat nové volby. A ústavní soud v žádném případě ale nemá právo eh, zrušit nějakou část voleb a eh, vyhlásit nějaké definitivní výsledky sám. To ne. Eh, to v podstatě by byl takový základ pro vojenský převrat a o to tedy šlo panu Gbagbo. Dámy a pánové, demokraticky je jasné, že eh, prezident zvolený eh, našimi občany je pan prezident Alassane Ouattara a my chceme proto poděkovat celému mezinárodnímu společenství mm, Eh, Africké unii, Evropské unii, Spojeným národům, všem, kteří díky tomu, že posílali své pozorovatele, díky tomu, že generální tajemník OSN vydal svoji zprávu, díky, že zde máme tu zprávu eh, toho eh, mediátora Bless Power, tak díky tomu tedy mm, byl zvolen za prezidenta Republiky Pobřeží Slonoviny pan Asane Ouattara. Ale co teď zažíváme od té doby, kdy známe tyto výsledky demokratických voleb. E, to je násilí, projevy násilí. Pan e, prezident Gbagbo e, který již v roce 2002 se snažil o převrat a nepodařilo se mu to a teď vidí, že prohrál volby, no tak opět začíná využívat vojenské síly a snaží se o převrat a svr- o svržení pana Vatary, který byl řádně zvolen. A takto vlastně my jsme svědky násilností mm, a i mezinárodní společenství zaznamenalo 370 eh, mrtvých, eh, více než 370 mrtvých a eh, při těchto událostech. A každý den vlastně vidíme, kolik nevinných lidí je obětí barbarství a zvůle pana Gbagbo, který se násilím chce udržet u moci. Minulý týden určitě si, jste si všimli, že v Abidžanu, kde máme 10 okrsků, tak pouze dva okrsky E, e, již dva okrsky e, mají stané právo již dva měsíce, ale oni, ti občané tam požádali, aby v podstatě to Pardon, pouze ve dvou okrscích bylo zrušeno to stané, stané právo, ale všichni požadovali, aby bylo zrušeno a zase to vedlo k násilnostem. Eh, vůči protestujícím. I přes veškeré úsilí Africké unie, Mezinárodního společenství, Africká unie tam vyslala panel expertů a ti skončili svoji misi včera, tak eh, my tedy jsme přesvědčeni, že pan prezident Gbagbo není ochoten vůbec respektovat demokratický hlas a stáhnout se a uznat porážku. a e, každý den e, jsou noví a noví mrtví. Proto my apelujeme na mezinárodní společenství, aby e, uplatnilo své právo humanitární intervence, poněvadž je to vlastně každý den, kdy civilisti, nevinní lidé v různých tedy čtvrtích Abidžanu a vůbec v celé zemi umírají. Ano, Eh, pan prezident Alassane Ouattara eh, a jeho síly, tedy jsou pro mír a demokracii a jsou pro eh, jednání, pro řešení, které bude vyjednáno, ale potřeba se podívat realitě tváří v tvář a takové vyjednávání asi nelze vést o různých bodech, pouze o jednom bodě a to, že my chceme, aby bezpodmínečně tak v podstatě jak i zešlo z voleb, aby pan prezident Kbagbo uznal eh, vítězství pana prezidenta Watary a aby i tento, tedy pan prezident Watara, mohl být uveden demokraticky do funkce. Zbytek, dejme tomu, o tom se dá jednat ale je třeba si připomenout, že během posledního zasedání CPS eh, v Vadagugu bylo dohodnuto mezi těmi hlavními kandidáty, kteří jsou kandidáty prezident Mabedě, Laurent Gbagbo a pan Alassane Watara, takže bylo tedy dohodnuto mezi těmi třemi kandidáty, že ať kdokoliv vyhraje, vyhraje volby, tak v zájmu usmíření bude vytvořena vláda eh, národního sjednocení a bez ohledu na původ těch kandidátů a mm, i bez ohledu tedy na to, z jaké komunity občanské společnosti kdo kde bude, tak aby bylo možné konečně začít budovat mír a mm, posilovat soudržnost eh, a eh, oživit rozvoj země. Je však teď evidentní, že pobřeží slonoviny nelze rozdělit na dvě části. Pobřeží slonoviny nemůže mít dva prezidenty a náš lid eh, si zvolil prezidenta, jehož jméno je Alassane Ouattara a je třeba uznat tedy výsledky voleb a myslíme si, že mezinárodní společenství, které eh, od samého počátku se do toho zapojilo, tak by mělo tedy umožnit v rámci OSN, aby mm, bylo E, použito vše, všechny prostředky, aby pan Watara byl uznán a aby mohl e, být uveden do funkce. Dámy a pánové, my e, spoleháme na mezinárodní společenství, protože společenství národů je členem OSN a myslíme si, že Eh, pokud pan, že pan Bagbo se bude snažit ze všech sil se udržet u moci a eh, že nechce snad mezinárodní společenství, aby to byla druhá Rwanda, proto musí intervenovat a aby byla respektována demokracie. My zde vysíláme apel i na Evropskou unii, která je e, referencí pro demokracii v celém světě, takovým vzorem, aby Eh, se snažila o to, aby eh, pobřeží slonoviny eh, nebylo tedy takovou černou skvrnou a aby nedošlo opět dalším a dalším volbám a potom zase by tam třeba z toho vzešel někdo jiný a ten by zase se snažil vojensky udržet se u moci, no tak s bohem demokracie u nás v Africe musíme udělat vše, aby demokracie byla respektována, aby byla respektována v pobřeží Slenoviny, což znamená, že Eh, musí být podpořen pan prezident Watara, tak jak jste ho vlastně již uznali jako vítěze voleb a je třeba teď to aplikovat, aby um, i mezinárodní společenství umožnilo, aby z pobřeží Slonoviny se eh, stalo součástí demokratické rodiny a mohlo se zapojit do jeho života. Děkuji, dámy a pánové, za příležitost, že naše delegace mohla k vám po- pohovořit jménem pana prezidenta Alassane Vatary. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku, a samozřejmě já zde vítám přele celou delegaci a teď dám slovo panu Šťastnému, místo předsedovi delegace Evropského parlamentu eh, ve eh, smíšeném parlamentním schromážením AKT EU. Prezident, eh, je prezentez mon intervention. Děkuji, já budu hovořit anglicky. As a co-president... Jako spolupředseda společného parlamentního schromáždění AKTEU. Ehm, Louis Michel, který je tímto místopředsedou nebo spolupředsedou, eh, nemohl přijít na tuto schůzku a z toho důvodu, abych zde chtěl zastoupit eh, Louis Michele, jsem místopředsedou. předsedou. JPA, eh, Společného parlamentního schromáždění. Společné parlamentního schromáždění velice pozorně sledovalo vývoj eh, na pobřeží Slonoviny po volbách v minulém roce. Chtěl bych zdůraznit, že Společné parlamentní schromáždění bylo jedním z prvních mezinárodních parlamentních um, orgánů, kteří reagovali na situaci v této zemi. 4. prosince na plenární schůzi v, Čin, v Kinshase, společné parlamentní schromáždění, přijalo usnesení týkající se druhého kola prezidentských voleb na pobřeží Slonoviny. V prohlášení jsme odmítli násilné střety v některých částech země a také některá prohlášení. Rovněž jsme odmítli rozhodnutí ústavní rady týkající se toho, že výsledky nebyly uznány. Jak, se, jak bylo zdůrazněno v tomto prohlášení, Společné parlamentní schromáždění odmítá prohlášení ústavní rady, protože e, jede proti tomu, co řekli občané pobřeží Slonoviny při volbách. A pro nás jako demokratickou parlamentní instituci je nejdůležitější věcí to, aby byla respektována vůle občanů pobřeží Sronoviny. A volby byly odloženy šestkrát. A občané pobřeží Slonoviny na ně čekali od roku 2005 a prezident Ouattara je eh, kandidátem, kterého si občané vybrali. Jsme si vědomi toho, že současná situace představuje nebezpečí pro politické pro politickou a sociální rovnováhu, která byla dosažena na pobřeží Slonoviny. A je to také nebezpečné pro stability v celém regionu. Z tohoto důvodu doufáme, že panel vytvořený na konci ledma Africkou unii a Radou pro mír a bezpečnost. A doufáme, že eh, tomuto orgánu se podaří nalézt to nejlepší řešení daného problému. Děkuji. Merci. Děkuji. A nyní dám slovo panu Predovi, který je eh, vedoucím té volební pozorovací mise. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit ještě ty volby. My jsme již před dvěma týdny, pokud se nemýlím, o tom diskutovali. Eh, to bylo ve chvíli, když eh, jsme měli pobřeží slonoviny na programu, kdy jsme hovořili o zprávě o volbách. Chci zdůraznit v tomto tři body. Za prvé, o tom se již zmínil pan ministr Čečemady, to je otázka, hm, bych to nazval téměř eh, občanské války, stovky mrtvých. Hm, je tam velké nebezpečí hm, eh, pro všechny lidi, jsou ohroženi na životě a i e, e, e, tedy tam panuje obecná, obecný stav nebezpečí. bezpečnosti je horší a horší, takže se blížíme občanské válce v tom pravém slova smyslu. Normální život tam již neexistuje. Druhá otázka to je, eh, že bývalý eh, hm, prezident Gbagbo se nechce hnout. On vůbec neustoupil ani o centimetr. Pořád eh, trvá na svém. A tudíž ti, kteří pořád ještě doufají, že snad by Eh, on ustoupil eh, díky nějakému jednání, vyjednávání, tak eh, to se mílí. Já jsem velice skeptický ohledně jeho ochoty vyjednávat a A je paradoxem, že všechny body Eh, vlastně toho eh, jednání znamenají, že on ještě více a více se utvrzuje ve své pozici a vypadá to, že tam chce být navždy, na věčné časy. Aspoň to se lidé říkají. Když vidíme všechna ta vyjednávání a ty tanečky kolem, tak to k ničemu nevede. To je evidentní. A třetí bod, který bych chtěl zdůraznit, ten se týká eh, pozice afrických zemí. My v Evropě jsme vystoupili perfektně, perfektně solidárně a rychle eh, k situaci tam, ale Eh, takže ale v Africe tam ne, na začátku byl konsensus a teď už neexistuje. Já právě jsem se v Abuže setkal se CDAO a předseda výboru komise CDAO jasně řekl, konflikt, eh, který stává do opozice země CDAO a některé africké země, to je právě Jižní Afrika. Jižní Afrika, ta se snaží vnutit svůj názor o daném regionu a vůbec o tedy celé západní Ev- Africe. Je to Jižní Afrika, která nyní mm, se tam snaží tedy sehrát svoji partii tam a prosadit své, takže teď v době, kdy v okamžiku, když tam je ten panel, expertů, šéfů vlád, tak eh, ten se snaží teď tedy vlastně mm, začít nové vyjednávání. A já mám otázku na pana Džemady. Zdali máte za to, že vojenská intervence je nevyhnutelná, byla by nevyhnutelná, pokud ten nový pokus eh, o vyjednávání eh, selže. Nebo si myslíte, že je pořád, že ještě třeba tedy opakovat eh, eh, ty snahy ve vyjednávání a pod, v průběhu celého roku se o to pokoušet. Jak je váš názor? Ještě někdo chce slovo? Ne, tak pane generální tajemníku. Je pane předsedající Já chci poděkovat panu Predovi za velice objektivní zprávu o pobřeží Slonoviny. Ano, to je eh, realistický obrázek situace, která u nás panuje. A bohužel musím souhlasit s jeho pesimismem, pokud jde o e, výsledky té eh, mise na vysoké úrovni těch pěti eh, afrických států, která proběhne brzy u nás, ale my od toho nemáme velká očekávání. A dnes, vlastně již teď, stačí se podívat na ulice Abidžanu, kde Laurent Gbagbo eh, organizuje různé protesty a Eh, snaží se vlastně tak ovlivnit některé ty členy toho panelu. My o to si neděláme, Máme z toho velká očekávání. A je třeba hm, pokračovat do nekonečná ve vyjednávání, pokud by nebyli mrtví, pokud by nedocházelo k porušování lidských práv, mm, mm, tak potom, dejme tomu, by o tom šlo uvažovat. Ale co je jisté, Jisté je, že prezident Gbagbo se chce udržet silou ve funkci. A jak víte, a to je třeba si vždycky připomenout, že prezident Gbagbo eh, také v roce 2002 v září eh, eh, on Eh, proti sobě měl tedy protestující a eh, mm, vlastně takový převrat a dnes on tím argumentuje. On eh, řekl tedy, že Vatara tedy sehrál svoji roli tedy v tom roce 2002 v tom takzvaném převratu, takže on se snaží tedy o to využít tedy ještě regulární armádu, to, co je mu k dispozici a mm, také i tedy se snaží i e, vlastně vyplenit e, prostředky z různých bank a e, proto si myslíme, že ano, my chceme tedy řešení, ale, ale asi ta vojenská intervence bude nutná a my si myslíme, že je je třeba, aby v rámci toho procesu on eh, tedy přišel k rozumu a eh, především eh, zde budeme potřebovat tedy dvě takové pomoci, ty finanční, protože potřebuje tu finanční pomoc, protože je třeba mu zdroje, aby nemohl ty svoje žoldáky už platit a možná potom začne přemýšlet jinak, když mu dojdou zdroje. A potom je zde postoj armády. To je vlastně ten druhý jeho pilíř, o který se opírá eh, teď v té své snaze páchat násilí vůči obyvatelstvu. Armáda. Ale ta není celá pro něj a pouze tři její složky, které ale jsou docela i menšinov, menšinové, minoritní, tak ty páchají eh, ty zločiny na obyvatelstvu a on, čím více času mu dáme, tím více on bude mo- moci si poskytovat ten vojen, si opatřovat ten vojenský materiál a vybavit tu armádu. Proto je třeba tedy eh, mm, tam mm, opět mu nedovolit, aby mohl tedy dostávat ty mm, vojenské, ten vojenský materiál, když je tam eh, embargo na zbraně, ale on to dostává ty zbraně přes Angolu třeba. Takže a v Africké unii slyšíme různé hlasy. A mm, e, každý e, z, z té Africké unie tedy e, vlastně trochu Eh, trochu eh, se dovede dobře vcítit do pozice pana prezidenta Gbagbo, protože se bojí, že také někdy na ně přijde, eh, přijde řada někdy v budoucnu a že také budou muset použít násilí, aby se udrželi v moci, takže se dovedou žít do jeho kůže a závěrem, já si myslím, že vojenská intervence je asi nutná, ehm, poněvadž ten prezident Gbagbo se na to vlastně již připravuje on eh, se vyzbrojuje a rekrutuje eh, eh, lidi z vesnic po celé zemi, mm, děti, mládež, anebo dokonce ani mm, to není tedy nábor jako takový, ale on je mm, tedy vlastně přizve do armády, týden je cvičí, pak jim dají kalašnikov a pak do, umří do terénu, takže já si myslím, že tady by bylo třeba uplatnit eh, mezinárodní právo na vojenskou intervenci, abychom skoncovali s tím dramatem, který, které zažívá ob, no, eh, eh, civilní obyvatelstvo, které vždycky při každé manifestaci je předmětem útoku mm, normálními, tedy skutečnými kulkami a je tam spousta mrtvých. A pokud bychom se mohli vyhnout vojenské intervenci, tak by to bylo e, lepší, ale asi se to jeví jako nevyhnutelné, i když bychom si to nepřáli. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo panu Bermanovi, který je členem výboru pro rozvoj, který uzavře diskuzi. Děkuji vám, pane předsedající. Je to opravdu zvláštní. Ve Francii je situace taková, že když jste jednou prezidentem nebo předsedou, prezidentem je tomu, mm, zůstanete prezidentem, pořád vás nazývají monsieur le président až do doby, než jdete do důchodu. A myslím, že to lidé berou příliš vážně. Pan Bagbo by měl pochopit, že prezidentem byl. Je to minulost a je to pryč. Myslím, že Evropská unie udělala dobrý krok eh, v tom vízovém omezení a ve finančním omezení. Eh, vy jste to ale, pane tajemníku, řekl velice dobře. Je potřeba se pokusit postavit se ehm, z, snahám o zbrojení pana Gbagba. Nesmí dojít k občanské válce. Je velice obtížné udržet zemi pohromadě, tak jak to v současné chvíli vypadá. A když dojde ke zbrojení, uh, tak bude situace ještě horší. Ale pan Bagbo je pořád ještě v úřadě. Považuje se za prezidenta, ale nikdo už ho neuznává. Dokonce severní Osetie je uznávána dvěma zeměmi na celém světě, ale pana prezidenta neuznává nikdo. Jde o komplot prezidenta Palasta který není uznáván obyvatelstvem pobřeží slonoviny. Africká unie na začátku reagovala velmi rozhodně. Stejně jako západoafrické hospodářské společenství. Ale dnes máme dojem, že tyto silné postoje jsou poněkud oslabeny a to je škoda. Je totiž ve strategickém zájmu Afriky, aby šířila demokracii mezi africkými národy a aby ji podporovala. A je to také ve strategickém zájmu Evropské unie, aby se eh, Africká unie posílila v ohledu demokracie. Myslím, že bychom měli přestat s neustálým uznáváním diktátorů, když to zrovna slouží našim zájmům, jako je tomu v Tunisku nebo v Egyptu, v Egyptě nebo jinde. Dělali jsme to po celá desetiletí. Ale myslím, že na pobřeží Slovenoviny by k tomu dojít nemělo. Evropská unie by měla vyvíjet tlak jako například eh, na země, jako je například Angola, která si zle zahrává. Myslím, že bychom měli úzce spolupracovat s Africkou unii. Například Kenya. Tam se Kimba a Hoginga pokusili minimálně o kompromis. Je tam demokratická vůle, ta je vidět, ale na pobřeží slonoviny už tomu tak není. Evropská unie by není měla uh, hrát svou důležitou roli, ale zůstat přitom v pozadí, protože nejdříve eh, je potřeba, aby se zaktivnila Africká unie a aby vyvíjela, vyvíjela diplomatický tlak. To je nezbytně nutné. Ale my bychom přesto měli být na místě zastoupení a udržovat ten evropský tlak na místě. Ale samozřejmě, že je eh, to jiné, když stojíte vepředu a jste dobře viditelní a vystavíte se nařčení z neokolonialismu, anebo když stojíte vzadu a vyvíjíte ten tlak ze zadních řad. Mám radost, že jste se dnes dostavili a doufám, že se vám podaří eh, nadále pokračovat v demokratických eh, změnách. Než skončíme se zasedáním, rád bych položil jednu otázku. Eh, pan prezident Watara a ministerský předseda a lidé kolem Watary pracují za velice obtížných podmínek. Eh, jste zablokováni eh, v té úzké enklávě, ale eh, rád bych se zeptal, dokážete si představit, že by se vaše politické město přesunulo do Musoka, kde byste měli větší politickou svobodu, protože v Abudžanu momentálně takovou situaci nemáte. Děkuji vám, pane předsedající. A částí volebního boje pana prezidenta Ouattary bylo, že e, říkal, že když bude zvolen, tak se usadí v Jamsukruny. Znamená to tedy, že přemístí to hlavní město ale okolnosti to v současnou chvíli neumožňují. Přesunout se nyní do Jamsuklu by znamenalo rozdělit zemi. A pokud uznáme demokratickou volbu pana Watawi, je jeho první povinností zaručit jednotu země. To proto, aby pobřeží slonoviny zůstalo jednotné a nerozdílné. Myslíme si, že přesun by nebyl žádným řešením. Možná, že by to mohlo být řešení v nouzi, ale znamenalo by to, že pobřeží slonoviny rozdělíme na celá desetiletí. Myslíme si, že zevnitř i zvnějšku musíme udělat vše proto, aby pan Gbagbo pochopil, a to říkali vaši kolegové zde, aby tedy pochopil, že prezidentem byl a že už prezidentem není. A v mládežnických organizacích existuje také takový prezident a i dodnes se mu říká Monsieur le Président. A u nás to taky máme. Ale my musíme zajistit, aby se do země navrátil mír, aby panovala jednota na severu, na jihu, na východě i na západě. Musí všichni pracovat na tom, aby společně vybudovali pobřeží slonoviny, které bude mít možnosti. Které bude nabízet možnosti v regionu. A je potřeba jít příkladem. Pobřeží slonoviny musí jít příkladem. A já bych vám také rád připomněl, že na začátku krize bylo vyjednávání v Markosi a tam jsme hovořili o krizi, která narušuje subregionální mír a také mír v celém eh, světě. To stojí v kapitole 7 Charty Spojených národů. u neovládá vůle k moci, ale vůle, aby sloučil národy v harmonii, aby pracoval na budování pobřeží slonoviny proto, aby Afrika přispěla svým dílem ke světovému míru a aby se harmonicky přiblížila k demokracii. My se tady musíme nyní naučit demokracii a dodržovat demokratická pravidla. Děkuji vám, pane generální tajemníku, a děkuji také všem členům delegace, kteří se dnes dostavili. Končím zasedání.